einen wunderschönen guten morgen sehr verehrte kolleginnen und kollegen. Ich eröffne die Sitzung des Takže kolegové, začínáme a dovolte mi začít oznámením španělské úřady sdělili, že poslanecká imunita pana Herberta parlaments überwiesen. Eh, byla, eh, byla zrušena. Takže tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Otázka k ústnímu zodpovězení na komisi týkající se strategie od zemědělce ke spotřebiteli, která se týká role zemědělců a venkovských oblastí. Jak víte, do Catch the Eye je možné se přihlásit dvěma způsoby, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, paní komisařko. Zemědělství to je vášení. To není jenom prostě povolání jako každé jiné, kde děláte svoji práci a přinesete si trošku peněz domů, abyste uživili rodinu. Ne, zemědělci mají misi. Oni chtějí ty nejlepší udržitelné, produkovat tedy nejlepší udržitelné potraviny. A to už dělají. Chtějí spotřebitelům eh, poskytovat ty nejlepší potraviny a své vlastní hospodářství chtějí dále rozvíjet, aby ho mohli jednou předat další generaci. Často slyšíme máme vlastně generace lidé, vlastně celé generace obhospodařují stejné plochy. Já e, bych chtěl mm, říct jednu, mm, jednu takovou historku ze svého života. Je teď mi 42 let. Už 30 let mám života. Mm, jsem pracoval od mladých let na hospodářství svých rodičů jsem dojil krávy, krmil eh, hospodářská zvířata, prostě pomáhal, eh, aby to hospodářství, aby ten statek mm, mohl dále pokračovat a v produkci těch nejlepších potravin. A musím říct, že to bylo tvrdé, když ostatní eh, chodili na plovárny v létě, a já jsem musel pracovat. Ale říkám to, protože to bylo, že tam bylo nejenom vášeň, ale také uznání. Protože eh, když jsem eh, tam dojil, tak jsem, se, tak jsem měl určitý respekt. Právě to uznání, právě to, to, ta, to ocenění té práce, to stále více chybí. A když vedeme tu politickou diskusi, tak nesmíme dávat farmáře na pranýř, že znečišťují nebo že eh, otravují půdu. Ne. My musíme říct si, děláte vynikající práci a musíme být ještě lepší a proto jim musíme dát jim možnost, aby byli ještě lepší a ne prostě v příštích měsících dělat nějaké orgie zákazů a úkolů, ale eh, dávat jim pobídky, aby mohli lépe chránit klima, aby měli možnost produkovat humus pro ochranu klimatu, aby byli schopni používat méně prostředků na ochranu rostlin, ale správnými opatřeními, pobítkami, nikoli zákazy. Začít diskusy, kdy, když my v Evropě máme Eh, největší náklady na zemědělství. Jak chráníme naše zemědělce? I ty otázky si musíme položit, aby nás ti ostatní následovali ve světě, abychom eh, ti rozvíjeli obchodní dohody od, eh, od standardu produktu na standardy produkce. To je důležitá otázka. Musí být i další otázky v centru této diskuse. Musí se to zaměřit na spotřebitel. Když chceme ten proces transformace, tak potřebujeme změnu chování spotřebitelů. Když 72 eh, eh, spotřebitelů eh, říká, že chce více blaha zvířat a investovat více na ochranu klimatu. 72%, ale jenom 16% ve skutečnosti je připraveno více zaplatit. Tak tady je chyba někde na evropské úrovni a e, také e, spotřebitelé ale v Evropě musí být připraveni platit víc. E, nechme si ti, ty zemědělce na naší straně. Jsou tam velké obavy na jejich straně. Zemědělci mají strach, že zůstanou pozadu, musí se být součástí této diskusy. Ne, že jsou tedy, říkat jim, že nejsou problém, ale že jsou částí řešení. Proto tato diskuse probíhá v tuto dobu tady v tomto parlamentu, protože zemědělství je právě tak důležité, patří do eh, centra eh, všech diskusí. O te, eh, teď, když se zveřejnila ta strategie. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Jako další pan komisař Mulčechovský. Eh, děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také děkuji panu Linsovi a poslancům z výboru Agri za to, že zorganizovali tuto tak důležitou rozpravu. Velice eh, ji oceňují a očekávají naši zemědělci. Jen vám chci připomenout, že strategie od zemědělce ke spotřebiteli ještě nebyla spuštěna v březnu budeme mít již více informací. Nicméně již, když byl oznámen Evropský eh, Green Deal, tento plán zahrnoval vlastně i program na udržitelnost zemědělské výroby, takže eh, tu máme velice ambiciozní strategické plány, které by měly um, jaksi obstarat také snižování používání pesticidů a také snižovat používání antibiotik v zemědělském chovu a zajistit, aby eh, bylo zemědělství, eh, aby zemědělství podporovalo kvalitnější půdu, kvalitu vody a podobně. To znamená, že eh, můžeme říci, že se budeme snažit, aby evropští zemědělci produkovali udržitelnějším způsobem, aby se podporovalo eh, lidské zdraví a bojovalo proti klimatickým změnám. To vše bude samozřejmě nákladnější rozhodně, ale nesmíme eh, způsobit, aby zemědělci tak nějak zůstávali stranou. Musíme je podpořit. 10 milionů polských zemědělců poskytuje eh, potraviny eh, eh, tisícům evropských obyvatel a měli bychom jim za to každodenně děkovat, za jejich přítomnost, za jejich vůli pokračovat na svých hospodářstvích, obhospodářovat půdu, starat se o svá zvířata. To neumí každý a máme obrovské problémy s pokračováním, s následováním v této práci. Řešíme problémy o opouštění těch venkovských oblastí. Um, je třeba tedy eh, zajistit tuto podpor, eh, tu podporu, bezpečnost potravinových dodávek, podpořit zemědělce, umožnit jim kvalitní pracovní i životní podmínky. To je tedy hlavní záměr nejen zemědělské politiky, ale i dalších evropských politik. A já vám děkuji za ty zásadní klíčové otázky, které nadnášíte do diskuze. Hlavně, jak má komise zajistit, aby lidé ve venkovských oblastech oblastech, hlavně tedy zemědělci byli i nadále klíčovými aktéry a jak jim pomoci vypořádat se s těmi velkými výzvami, jak zajistit kvalitní příjem a kvalitní pracovní podmínky, eventuálně změnit politické strategie. To jsou ostatně otázky, které si kladou i samotní zemědělci. Já jsem se nedávno setkal eh, s jejich zástupci v Chorvatsku, v Německu, um, také v Rakousku a brzy se setkám se zemědělci z Francie a také z dalších zemí. A také jsem se setkal se zástupci evropských eh, zemědělských federací a oni si uvědomují, že udržitelná eh, zemědělská výroba je zapotřebí, pokud k tomu tak nyní nedochází, pokud třeba dochází k soustředování um, produkce potravin, tak to není proto, že to zemědělci chtějí, vyplývá to z ekonomických okolností, jsou nuceni tak postupovat eh, z důvodu um, naléhavosti intenzivní produkce, ale to se nyní musí změnit. Opět si přejeme, aby zemědělství opět bylo zemědělstvím spíše než průmyslem. No a co se týče Evropského Green Dealu a těch strategií od zemědělce ke spotřebiteli, tady souhlasím s panem Linsem to eh, bude představovat spíš takovou udržitelnou podporu, bude záviset také na evropském rozpočtu, což je tedy velká výzva pro nás. Doufáme, že to bude opravdu obsáhlý silný rozpočet a těší mě, že už existuje povědomí o této rozpočtové nezbytnosti nejen na úrovni komise parlamentu, ale také v českých státech. Tři eh, ministři, paní Grekner z Německa, pan Bile z Francie a minister zemědělství ze Španělska ve svém prohlášení, které je velice eh, důležité pro nás, vlastně oznamují, potřebujeme větší rozpočtové prostředky pro společnou zemědělskou politiku a 27. ledna na zasedání Rady pro zemědělství také velká většina zemědělců vyjádřila stejný názor a já je v tomto podporuji. Potřebujeme rozsáhlý rozpočet pro společnou zemědělskou politiku a opravdu máme ambiciozní cíle v rámci Evropského Green Dealu a strategie od zemědělce ke spotřebiteli a musíme je umět dobře využít. Také potřebujeme prostředky pro ekologické eh, programy v prvním pilíři, zejména pro země, kde jsou nízké přímé podpory také bychom měli něco eh, udělat v oblasti eh, dobrých podmínek zvířat v rámci druhého pilíře. To je také důležité pro určitou skupinu zemí a také si přejeme zajistit, aby si zemědělci uvědomovali, že je zapotřebí uplatňovat udržitelné postupy, například ta méně intenzivnější produkce nebo dobrovolné zavádění těch eh, opatření pro dobré podmínky zvířat. A proto jsou zapotřebí peníze a my budeme muset učinit eh, důležitá rozhodnutí, co se týče víceletého finančního rámce a to s tím souvisí. A také je to napojeno na dobré a důstojné zacházení eh, se zemědělci. Oni nejsou problémem, oni by měli být našimi partnery v implementaci těch úkolů i z hlediska sociálního. A já jsem přesvědčen, že oni plně podpoří ty velké výzvy a změny, které stojí před námi. Dámy a pánové, evropské zemědělství musí být udržitelné, ekologické, musí být nakloněné také dobrým podmínkám zvířat a celkově životnímu prostředí. A celkově ale naše politika musí být spravedlivá i vůči zemědělcům. Děkuji vám. Vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji, pane komisaři. První kolo uh, rozpravy za, eh, ko, za uh, Evropskou stranu lidou kolega Dorfman. Vážení kolegové, pane komisaři, je dobré, že tady vedeme tuto diskusi a musíme bojovat o to, abych. Mm, já mám často ten dojem, že tato strategie Farm to Fork Eh, jak si obchází eh, eh, zemědělce nebo jde proti ním. My jsme rádi, že jste tady, pane komisaři. A není tady ale pan místopředseda Timmermans, což ukazuje, že tady určitý tento pocit o komisi existuje. Já mám takovou prognózu, pokud nebudou zemědělci aktivně účastní této diskuse, tak ta strategie narazí to se odvážuji tvrdit. Teď je to tak, že zemědělci jsou zodpovědní za všechno, za ztrátu biodiverzity, klimatické změny, používání chemie, antibiotik. Přitom realita je úplně jiná. Ti, většina eh, hospodářů se eh, musí eh, starat o to, aby ekonomicky vyšli. Eh, a uvažují mnohem udržitelněji než většina aktérů v ekonomice. Produkují potraviny a spotřebitelé e, tvrdí, že chtějí zdravější, lepší, udržitelnější potraviny. A jakmile jdou do supermarketu, tak e, hledají e, to, co chtějí. Je samozřejmě možné spoustu věcí změnit. Ta strategie má smysl. Musíme myslet na ochranu rostlin, hnojení, ale musíme eh, tedy s, s eh, nadějí eh, pohlížet na inovace, mm, věna, větší věno, vědomosti, abychom zvládli ty výzvy. Potřebujeme alianci s farmáři musí být s námi a moje frakce chce jít touto cestou. Chceme strategii společně se zemědělci. Děkuji, pane kolego Dorfman, a nyní následuje pan kolega De Castro za eh, socialisty a demokraty. Děkuji. Grazie, presidente, caro commissario. Senza... Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně a vážený pane komisaři. Zapojení našich zemědělců je důležité pro budoucí snižování eh, klimatických dopadů, proto potřebujeme společný mm, přístup eh, a abychom vyřešili tuto závažnou problematiku. Evropský parlament by neměl přijít o tu příležitost, musí opravdu uplatňovat jednotlivé kroky té strategie od zemědělce ke spotřebiteli, zapojit to do celkové strategie pro zemědělství v budoucím desetiletí. Je to zapotřebí, potřebujeme více ekologických služeb, snižovat emise CO2 ve prospěch všech evropských občanů a ta snaha by neměla odpovědět odpovídat jenom těm eh, stimulům v rámci společné zemědělské politiky, ale také se týká inovačních technologií ve výrobě, které mohou takto nahradit nejrůznější chemické látky při ošetřování rostlin. Neexistuje ekologická udržitelnost bez udržitelnosti sociální a to je pro nás velká výzva, které budeme čelit a zvládneme ji jen, když obnovíme tu vůči roli Evropské unie. Za Renew Europe, Zdravím, paní předsedkyně, pane komisaři. Včer, včera v tomto sále jsme se bavili o budoucnosti víceletého rozpočtu Evropské unie. A zdůrazňovali jsme, že tento rozpočet musí odpovídat ambicím, které jsme si vytyčili, a eh, cílům a ambicím, které má Evropská unie. A já jsem řekl, že eh, nesmíme stavit tradiční politiky jako SZP do opozice vůči novým prioritám, což je například Green Deal nebo digitální transformace. Zemědělství jako eh, společenský a ekonomický cíl je aktuálnější než kdy dřív, ale musíme mít kuráž, abychom si řekli, jak můžeme zemědělství modernizovat a jak ho sladit s očekáváními dnešních zemědělců i spotřebitelů. Protože zelená dohoda nemá šanci v Evropské unii bez přispění zemědělství. Ale zemědělství nemůže vycházet vstříc očekávání společnosti, pokud nepomyslíme na zajištění živobytí a e, budoucnosti zemědělců. Takže musíme chápat, že e, občané očekávají dobré veřejné služby, dobré řízení přírodních zdrojů a za tímto účelem musíme najít řešení, aby zemědělci měli důstojný příjem. A kromě rozpočtu musíme pomýšlet také na investiční plán a tato strategie od zemědělce ke spotřebiteli, from farm to eh, fork, nemá cenu, když eh, budeme mluvit jenom o nějaké izolované části zemědělské aktivity, jako třeba pesticidy nebo něco podobného. Musí to být jakýsi New Deal i pro zemědělství a pro spotřebitele. Z toho právě vychází eh, tedy eh, ta nová strategie. Jak splnit očekávání, jak zajistit kvalitnější bezpečné jídlo, jak využít investiční zdroje i z Green Dealu a z digitální transformace, aby pomohli zemědělcům se um, přizpůsobit a splnit ta očekávání. Takže eh, to je to, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji.

Děkuji, paní předsedkyně. Vážný pane komisaře Vojčechovský, já jsem ráda, že dnes hovoříme o strategii Farm to Fork, protože to je důležité. My víme, že máme obrovské problémy, jinak bychom tady vůbec nebyli. Je to historická šance um, tuto strategii učinit udržitelnou, přátel, vůči klimatu, podporovat ekosystémy. Je to cíl, Um, který musíme dát do pobředí, to je zdraví zvířat, zdraví půdy. To jsou témata, proč jsme tady všichni a věda nás vyzývá uh, k tomuto a také občané. Je to asi poslední šance skutečně reformovat. Samozřejmě mají zemědělci obavy, ale mm, uzavřít se do této menta, mentality, ptát se jenom, co, co s námi bude a nech chtít být součástí řešení a mít strach ze změn, tak se nikam nedostaneme. Nemůžeme eh, prostě říct si, půjdeme takhle dál a eh, ono to půjde, ale to, tak to, to nejde. Stojíme před propastí a musíme se změnit. Eh, musíme, nesmíme dotlačit zemědělce k tomu, aby se sami zlikvidovali. My je musíme podporovat. Já nechci podporu, já chci pomoc k transformaci vlastní důstojnosti a spravedlivým cenám potravin. Eh, důstojnost své eh, profese a schopnost žít bez dotací. Proto je třeba reforma SZP. A nyní mám otázku, pane Vojčechovsky. Judikatura Evropského dvora Eh, eh, rozsudek ukazuje, že komise má právo ve vlastním legislativním návrhu eh, přizpůsobit, ehm, udělat změny, dokud rada neudělá konečné zemi. Ten, toto je důležitý bod pro to, aby byla SZP, aby se dostala do souladu se rámcem zeleného dílu. Nyní děkuji. Z, e, slovo má pan Kužmik za EKR. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komiseři, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za podrobnou analýzu, co se týče evropského zemědělství. Když dolaďujeme strategie v rámci evropského Green Dealu a strategie od zemědělce ke spotřebiteli, tak samozřejmě obě, obou se budou týkat velké výzvy pro určité změny v zemědělství, včetně určitých omezení pro zemědělskou produkci. Pro nás nejdůležitější tady je, jak toto financovat. V květnu 2019 komise navrhla 17% snížení rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku, což tedy přináší velké výzvy, je to nepřijatelné také národní strategické plány na straně členských států, co se týče chovu eh, zvířat. Ty, eh, tedy těch se to také dotkne, tento návrh už padl a jak víte, v mnoha městech zemědělci opravdu eh, silně protestovali, vyjeli z traktory do ulic a s ohledem na nové finanční výhledy potřebujeme více prostředků pro SZP, aby byly eh, přerozdělovány, aby podporovaly strategie, včetně této strategie. Potřebujeme obecně více prostředků na podporu zemědělců. Paní kolegyně Hazelkamp za GUE NGL, máte slovo. Um. Eh, SZP ehm, dotuje velké hm, průmyslové farmy, a které hm, nutí je vlastně k nezdravým, neudržitelným praktikám a platí větší dotace těm hm, průmyslu. Co to bude znamenat pro životní prostředí? Zvířata se přepravují přes celý svět za strašných podmínek. Je to eh, opravdu špatný systém. Farmáři potřebují eh, spravedlivé ceny za dobré produkty. Musí to být spravedlivé pro životní prostředí i klima. A to neuděláte dohodami jako mm, Mercosur nebo CETA. Potřebujeme produkty, které mm, mm, jsou lepší pro Eh, půdu i pro zvířata. Musíme se zbavit eh, zemědělských dotací. Děkuji. Děkuji a následuje pan kolega Jaruso za nezařezené. Děkuji. Těšíme se na uskutečnění tohoto plánu od zemědělce ke spotřebiteli. Ale musíme také eh, to omezení těch různých hnojiv a tak dále. To je pouze, když je to nezbytné. Musíme také omezovat potravinový odpad a zajistit respektování eh, evropských standardů. My si přejeme označování, které bude správně označovat sociální a environmentální eh, do, dopad, nejenom nutriční. A chceme také větší podporu pro organické zemědělství, biozemědělství Chceme zúraznit, že biozemědělství může pomoci s bojem s klimatickými změnami. Myslím, že je naší povinností, abychom se ujistili, že jsou k dispozici potřebné fondy. Musíme se poučit z minulosti. Děkuji, pokračuje paní McGuinness, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a doufám, že dnešní diskuse bude takovým budíčkem komisy a parlamentu, že farmáři se zlobí a jsou téčem útoku. Je to jedna část společnosti, která toto špatně snáší. E, ta strategie Farm to Fork, my potřebujeme, aby farmáři byli součástí, nikoli aby e, byli do toho z nějak za, násilím zataženi. Doufám, že to řeknete svým kolegům a doufám, že tam e, bude e, právospodářské soutěže, spravedlivé rovné praxe. E, všechno toto ne, nesmí mít negativní dopad na evropské zemědělství. Můžeme být velmi enomotivní, že organické zemědělství je skvělé, průmyslové špatné, ale buďte opatrní. Mnoho rodinných farem, středních, velkých farem, ale to neznamená, že e, jedna je lepší než druhé. Měli bychom se snažit, aby farmáři měli přístup k nejlepším inovacím technologiím, aby mohli Uh, dělat to, co potřebují. Ale oni to už dělají. Jo? Oni pracují na svých polích a dělají věci pro přírodu a my jim musíme pomáhat, nikoli je omezovat. Moje největší obava z reformy SZP, že je budeme svazovat více pravidly, dáme jim větší flexibilitu. Vy máte obrovskou zodpovědnost, pane komisaři, že se to nestane a doufám, že váš hlas bude slyšet. Děkuji. Děkuji a budeme pokračovat. Eh, jako další má slovo kolegyně Karla. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já naprosto souhlasím s vámi, že strategie od zemědělce ke spotřebiteli musí být ambiciozní, musí umět jasně reagovat na výzvy environmentální udržitelnosti lidského zdraví, klimatických změn a pohody zvířat. A určitě, pane komisaři, budete se mnou souhlasit, že ta strategie by měla zahrnovat také respekt a uznání našich zemědělců a venkovských komunit. Otázkou ale je, jak tento respekt eh, zajistit. Řeknu to jinak. Eh, reakce na nové výzvy se nebude realizovat, pokud nepodpoříme zemědělce. Potřebují solidární, koherentní a spravedlivou podporu od eh, ekonomické a sociální udržitelnosti, která bude důstojná pro naše zemědělci. Vždyť na tom závisí přežití eh, našich eh, občanů. Doufám, pane komisaři, že odpovíte jasně, jak hodláte sloučit tuto svoji vizi pro nějakou dlouhodobou strategii pro rozvoj venkovských komunit s tou strategií od zemědělce ke spotřebiteli. Řeknu to jinak, jak si myslíte, že v praxi se může zajistit, aby tato strategie byla uplatňována takovým způsobem, aby opravdu brala v potaz opravdové potřeby zemědělských oblastí. A Děkuji a nyní bude pokračovat kolegyně Miller. Paní předsedkyně, pane komisaři, my v tuto chvíli vidíme, jak se politika znovu dělá na ulicích. Lidé demonstrují za klima, ochranu přírody, to je dobře a má to aplaus. Když ale tisíce zemědělstvů demonstrují proti byrokracii a, nedostat, eh, eh, a obrovskému strachu z budoucnosti a vyrazí na ulici, tak se to sotva eh, zaznamená. Nicméně ta, celá tato situace, mm, který chce omezit chov hospodářských zvířat drasticky, jak kdo se bude starat o, ty čtyř, o těch 40%? My no, všichni víme, že chceme být udržitelní, že musíme dělat více pro ekologii. Zemědělství se mění a to se nám podaří jenom společně. Proto strategie Farm to Fork nesmí vést k dalším nákladům pro eh, zemědělce a musí být plánovatelné. Na, já vás vyzývám, žádné odklady u společné zemědělské politiky nesmí být připustěny. Začínáme stejně až od roku 2023. Máme tady ehm, ten balíček, můžeme chránit eh, zemědělce i životní prostředí. Já nechci, aby zemědělci byli zrujnováni a jídlo se dováželo. Jde o víc, jde o přežití venkova a rodin eh, zemědělců. Děkuji a nyní pan kolega Lebr. Merci, madame la présidente. Vám, paní předsedkyně. Komise paní von der Leyen oznámila záměr vytvořit model eh, zemědělství a eh, eh, výživy, který bude zaštítěn tímto sloganem od zemědělce ke spotřebitele, který bude vstřícně šetrný E, vůči zemědělcům, spotřebitelům i životnímu prostředí, ale zatím není žádný podrobnější dokument, co to vlastně přesně znamená. Krom, e, a ve stávající stavu od zemědělce ke spotřebiteli je podle mě prostě zatím prázdný slogan. Ale abych byl konstruktivní, chci obrátit pozornost komise na nutnost harmonizovat budoucí návrhy s novou zemědělskou politikou. Kromě tedy pokud je o obsah, nestačí um, tu před, předestřít určitá vágní opatření, jako například podporovat omezování pesticidů. Musíme mít také eh, reálné řešení reálných problémů. To znamená zajistit naši potravinovou eh, nezávislost a bezpečnost a ne eh, položit ji na oltář globalizace. Dále rozbít oligopoly těch velkých řetězců a dále usnadnit život zemědělci a tím, že se usnadní eh, různé formální náležitosti, které jsou obrovskou zátěží. Čili od sloganu bychom měli přejít k činům, eh, které od nás zemědělci a spotřebitelé očekávají. Děkuji, budeme pokračovat dál. Kolega Hojsling, máte slovo. Na komisaři, vy jste řekl jednu důležitou vědu. Zemědělství si nesmí stát průmyslem. Ano, to je pravda. Musíme dělat ale skutečnou zemědělskou politiku. Teď z toho mají prospěch velcí. Pokud budeme takto pokračovat dál 70% jenom na plochy, tak eh, neděláme ekologickou politiku. Pokud to myslíte vážně s tou strategií Green Deal a Farm to Fork, tak jsem zvědavý, jak to zabudujete do té společné zemědělské politiky. Teď je tady konzervativní většina, která chce, aby to šlo všechno dál, trošku greening, ale to nemůže fungovat. Jde o zemědělce, ano, ale máme obrovský problém. Ztráty biodiverzity. To nemůžeme prostě zapomenout. Používáme mnoho, příliš mnoho pesticidů, eh, děláme katastrofální politiku Ehm, musíme, ehm, jinak už ty eh, vymírající druhy nezachráníme a ten zelený díl musíme také ehm, tím inspirovat ostatní země, eh, opustit Mercosun. Když to budeme dovážet, tak to bude také katastrofa pro ekologické prostředí. Musí se změnit obchodní politika a musíme e, konečně začít chránit zvířata. Tak toto nejde. s tím Masové chovy, e, to se, e, velkochovy, to se musí změnit. Budeme pokračovat, pan kolega Reusen. Ty velké výzvy pro zemědělství jsou obrovské. Dostatek potravy, biodiverzita, krajina, snižování emisí. Paní předsedkyně, to vše si vyžaduje moderní zemědělství, které by mělo využívat inovativní postupy, možnosti nových technologií, nové postupy. Ano, samozřejmě máme tu nový vývoj, nový rozvoj, je třeba ho podpořit a ne omezovat, protože pro mne Největší nedostatek eh, této strategie od zemědělce ke spotřebiteli je právě celé řady to vnucování nových eh, postupů, jako omezování herbicidů a podobně. Myslím, že bychom měli spíše ocenit toto od zemědělské odvětvy a neodebírat jim prostředky, které jim umožňují lépe spravovat své pozemky takže prosím, neodsuzujte nějak eh, ty zemědělské plochy jenom čistě podle počtu hlav dobytka eh, nebo nějakých rozměrů, ale spíše oceňujte za kvalitu jejich produktů. Mm, no, je tu eh, modrá karta. Akceptujete modrou kartu? Dobrá. Takže kolega Mandes. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dotaz na kolegu Rusena. Jak jak je to eh, s potravinovými nedostatky, protože eh, jsou tu určité, je tu určité množství plítvání s potravinami a to narušuje možnosti společné zemědělské politiky. Ano, to je určitě závažná záležitost. Je třeba to zpracovat a bojovat maximálně proti plítvání potravinami. Nicméně to neznamená, že poté nebudou zapotřebí podpory. Potřebujeme i nadále podpory, abychom podpořili zemědělství. Děkuji, budeme pokračovat pan kolega Flanagan. Takže tato strategie od zemědělce ke spotřebiteli, pokud se provede správně a pokud bude financována, může být, mít velký prospěch. Můžeme vidět takové situace jako označování masa, jako třeba hovězího, podrobnosti o tom, co to zvíře jedlo, uhlíková stopa, použi, použité hnojivo a tak dále tím můžeme pak rozlišit mezi jed, jedním druhem hovězího masa a jiným. Podívejte se na třeba vejce z volného výběhu a tak dále, kde jsou ochotni za to zaplatit víc. To též se týká hovězího. Teď jde o to, jak vážně to eh, komise vlastně myslí. Eh, Zdůrazňuji si, že to je tak důležité jako bezpečnost a obrana. Já bych řekl, že to je dokonce bezpečnost a obrana. Podívejte se na víceletý rámec, podívejte se na naše priority 22-násobné zvýšení financování pro zbraně, bomby a kulky. A víceletý rámec eh, tady, tam jde o to, že musíme si zvolit jídlo před zbraněmi. Musíme to brát skutečně vážně. Děkuji. A ještě pan Buda. Já, drazí kolegové, Strategie Farm to Fork může představovat mechanismus, skrz který dosáhneme několik cílů zároveň. Lepší potraviny, boj proti klimatickým tím změnám a tak dále. Ale zem, zemědělský sektor nemůže být jediný zodpovědný za by, omezování biodiverzitu nebo vyčerpávání zdrojů. Tuto spoluzodpovědnost máme všichni zemědělci jsou součástí řešení, nikoli v součástí problému, tak by měly být vnímáni i z hlediska klimatických změn. Úspěch Farm to Fork záleží na tom, zda jsme sladěni s realitou v terénu a zda jsme schopni vidět, jaké jsou výzvy a jaké jsou problémy tohoto sektoru. Musíme e, přizpůsobit zemědělství ale to může vynakládat velší, velký tlak na zemědělce i spotřebitele, kteří pak mohou být nuceni platit více a pak by v důsledku mohli všichni na tom tratit. To e, si nemůžeme eh, dovolit. Zelená dohoda a strategie Farm to Fork se musí stát skutečnou příležitostí pro nové zemědělství. Musíme zajistit financování z členských států a musíme chápat jednu jasnou věc. Nemůžeme dělat víc s méně penězmi. To prostě eh, nejde. Musí to, eh, to břemeno musí být rozděleno mezi všechny členské státy rovnou měrou. Děkuji a nyní má slovo kolega Andriu. Děkuji, paní předsedkyně. Z, um, ehm, farmy na eh, stůl. Eh, to je, to je eh, podstatě přiblížení spotřebitele a producenta. Nová orientace zemědělského modelu, aby zemědělci mohli slušně žít a spotřebitelé měli dobrou kvalitu. Farm to Fork je také snaha mm, omezit plítvání, což je až 30 našich potravin, omezit používání pesticidů, a umožnit mm, přístup na trh bio, bioproduktům. Je to příležitost Green Deal eh, pro zemědělce a musí mít ústřední roli v tomto novém ekonomickém modelu, který je nevyhnutelný. A z tohoto důvodu SZP musí především eh, doprovázet zemědělce a je třeba dát prostředky na tyto, anfi, na, na tyto účely. Děkuji. A slovo má kolega Heutema. Ehm, děkuji. Pane komisaři, my máme společnou zemědělskou politiku, která tuto chvíli dobře nefunguje a soudní dvůr ji kritizuje. Proč to mu tak je? Většina pravidel, které se vyvíjí v Bruselu, musí aplikovat tedy farmáři. A my se ne- nesledujeme, jaký je dopad těch, jaký je výsledek těchto pravidel. Jsem rád, že komise podala návrh, abychom tedy posuzovali výsledky a abychom umožnili farmářům inovovat, aby eh, mohli, eh, že oni chtějí využívat ty nové technologie. Je to způsob, jak je vlastně odměnit za to, co dělají. Elektrické vozy jsou velmi populární, ale mm, co mě znepokojuje, že farm v tu fork vlastně nás vrátí ke starým politikám, ten e, centrálním z Bruselu. Musíme zajistit, abychom se zaměřili na výsledky a e, odměnili ta farmáře za jejich výsledky. Musíme se podívat na nefunkční pravidla a e, jsou alternativy, stále podporujeme chemická hnojiva, ale musíme to dělat jinak. Děkuji. Kolega, slovo má kolega Dare. Děkuji, paní předsedkyně. Komise představila strategii od zemědělce ke spotřebiteli a ta předpokládá Eh, globální udržitelnost. Jedná se o zajištění vysoké míry bezpečnosti zemědělských eh, produktů při jejich výrobě a uvádění na trh a zároveň také zajištění biodiverzity a snížila se závislost na pesticidech. A já si kladu otázku, dovážené výrobky do Evropské unie budou také podléhat stejným pravidlům? jaká opatření přijmete na boj proti dumpingovým cenám těch potravin přicházejícím z Větnamu či z Kambodže. Vždyť toto je eh, nekalá konkurence. Tady se nejedná o protekcionismus, ale o ochranu zdraví našich občanů a zemědělců. Herr Kollege Vito, bitte schön, Sie haben das Wort. Pan Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vás zdravím, pane komisaři. Návrh reformy EZP, který je předmětem diskuze Evropského parlamentu, na základě tedy formulace z předchozí zemědělství neodpovídá tomuto novému eh, obdo- volebnímu období, který už je vystaven klimatické krizi. A to je naprosto reálné. Tento návrh eh, reformy e ZP neodpovídá výzvám, které před námi stojí. Takže já se táži, zda tato strategie je pouze je, je skutečně tím prostředkem, který potřebujeme, protože SZP musí být tou pákou eh, agrozemědělské transformace. Takže jak chcete sladit stávající reformu SZP s novými cíly, které zavádí zelená dohoda? Jak je možné, že jedna z nejvýznamnějších politik Evropské unie se rozhoduje před strategií? Jak je možné dosáhnout cílu Green Dealu, aniž bychom mobilizovali ZP, který neobsahuje žádný společný cíl omezení pesticidů, ochrany biodiverzity, snížení emisí skleníkových plynů a dosažení potravinové nezávislosti. Občané se spoléhají na nás, na naší odpovědnost, která je historická, abychom nepromarnili tu příležitost udržitelně transformovat naše zemědělské systémy v celoevropském měřítku. Děkuji. Ah, um, Ještě je tu na vás, je, je tu modrá karta pro vás. Akceptujete, pane Vito? Akceptujete modrou kartu? Otázka kolegyně Grapíny. 30 sekund, prosím. Kolego, já chápu, že nesouhlasíte tedy s tou strategií od zemědělce ke spotřebiteli. Myslíte si, že by mohla SZP fungovat dál? A, a, a, ale jak si do, představit eh, Evropskou unii jenom s dovezenými výrobky? Jak pak zajistíme občanům Eh, zajištění potravin, když budeme dovážet víc a víc z jiných zemí. Jak pak zajistíme živobytí zemědělců ve venkovském prostředí, když máme tak velké procento lidí, kteří žijí stále na venkově? Půl minuty na odpověď. já, se, já neříkám, že s tím nesouhlasím, ale musí to být soulad konvergence mezi touto strategií a společnou zemědělskou politikou. Že ona to není opozice, ale já jsem překvapen, že my tady prosazujeme nějakou strategii, aniž bychom dokončili SZP, nebo aniž by to mělo nějaký, nějakou jednoznačnou vazbu. Co se týče alternativ a možnosti dosažení potravinové bezpečnosti, tak my musíme zajistit Eh, sladění požadavku ochrany biodiverzity a klimatu a přitom samozřejmě i produkovat. Ale odpovědí není více pesticidů a hnojiv, ale spíš návrat k tradičnější agronomii. A nyní bude pokračovat eh, rozprava paní Tomašič. Děkuji. Společná zemědělská politika je nejdražší a nejméně efektivní evropská politika. V historii už byly pokusy o několik velkých reform, ale bez úspěchu, protože eh, v rámci určitých modelů tu byla vysoká úroveň státního intervencionismu a to je vlastně to, co vede k tomu, že společná zemědělská politika je nákladná a neefektivní. Nyní se soustředíme na oběhovou ekonomiku, na ozelenění všech politik a přejeme si, aby zemědělství bylo trvale udržitelné a klimaticky neutrální, ale já se obávám, že to s těmito řešeními, které se navrhují, nevýjde. Různé subvence, to není řešení, které by bylo udržitelné. My se musíme postarat o inovace do zemědělství a ty vzdělávací programy musí být dostupné všem evropským zemědělcům. To je jediný způsob, jak se postarat o udržitelný růst zemědělství. Kolega Mudik má slovo. Ehm, paní kolegyně, ehm, pane komiseři, ve Finsku máme přísloví, že začátek vší moudrosti je mm, uznání faktů. Když uznáme fakta, tak eh, známe, že dobrovolná opatření nestačí. Jinak naše mm, pole kdo mm, zase ženy pesticidy, které jsou toxické pro přírodu i lidi. Toho bychom se měli zbavit, neměli bychom trestat farmáře. Oni jsou experti v tom, co dělají, ale SZP a zemědělské dotace by měli přimět farmáře k přechodu k na více ekologickou produkci. Spotřebitelé jsou připraveni platit za kvalitní potraviny, které budou produkovány etickým způsobem. Měly by být také odpovídajícím způsobem označeny, aby ty produkty lidé našli. Děkuji. Slovo má Děkuji, pane komisaři. Souhlasíme s tím, že velká většina této sněmovny si přeje udržitelnější zemědělství a přispěje k plnění agendy 2030, ale strategie od zemědělce ke spotřebiteli k tomu má přispět. Mě znepokojuje, že někdy ale eh, chtějí tady dělat ze zemědělství jakousi prázdnou eh, rozpočtovou krabici. Například na počátku to, co jsme tu měli kdysi jako telefon, nyní je GPSK, telefon, počítač kilometrů, budík a tak dál. To znamená, jeden takový přístroj slouží téměř ke všemu a jestli z toho někdo telefonuje, to už nikoho nezajímá. A podobně pak se tu někdo snaží, aby evropské zemědělství chránilo životní prostředí, bojovalo proti klimatickým změnám, redukovalo uh, užívání pesticidů, také antibiotik, zlepšovalo biodiverzitu, lépe informovala občany, ochraňovalo lesy, lepšilo život zvířat a tak dále a tak dále. Ale nesmíme zapomínat, že hlavním záměrem tohoto zemědělství a SZP je do, uh, eh, dosáhnout kvalitních produktů za rozumnou cenu a bude také oceněním důsledkem toho velkého úsilí našich zemědělců, protože na tom bude bez pochyby záviset naše budoucnost. Takže kež by tato strategie opravdu sloužila na podporu těchto pracujících na venkově chovatelů, pěstitelů a aby ti to dostávali spravedlivou cenu, která ocení to jejich velké úsilí. Herzlichen Dank. Děkuji. Jako další má slovo paní kolegyně Neuchl. Děkuji za eh, slovo, paní předsedkyně. My údajně teď hovoříme o strategii Farm to Fork, ale už eh, tady vidíme určitou nervozitu. Ve skutečnosti mluvíme o něčem jiném. Ve skutečnosti mluvíme o tom, eh, že ten starý návrh reformy Mm, nijak eh, nesouvisí se zeleným dílem. A proto jsme všichni nervózní, že mluvíme za všechny zemědělce, protože víme, že ten starý návrh není v souladu se s Green Dealem. A to je citelné, ta nervozita. Prosím,

Vymysleli jste nový program, zřejmě proto, abyste šli ve stopách Gréty a nazvali jste ho z, od zemědělce ke spotřebiteli. Jediným pilířem tohoto programu a v podstatě je vytvořit z farmářů a chovatelů ochránce klimatu a nad tím sedí velký bratr a tím je ta zelená dohoda. No a samozřejmě se tu také jedná o nízkou cenu potravin, která následně bude mít obrovský dopad na kvalitu potravin. A zvýhodněny pak budou potraviny, které budou vyráběné průmyslovým um, způsobem. Vy říkáte, že nejste proti systému co se týče označování potravin, hodláte zavést nový, ale to může vést k novým diskriminacím a nás už to unavuje, když se tu skrývají nějaké zájmy nadnárodních podniků. Děkuji, pan Rope. Ačiū, gerbama pirmininkė, kolegos. Dabartinė sistema iš tikrųjų turi... Děkuji. Dnešní systém má mnoho nedostatků, a dokonce nižší zemědělské usedlosti v některých oblastech a produkci v jiných. Například e, mléčný sektor. Dominance e, prodejců supermarketů je další problém. Třeba Maxima, eh, to je řetězec, který prodával substandardní nekvalitní maso. Minulý týden a byl přitom přichycen. Dnešní výrobky se často dostanou na náš stůl až po té, co po tisícech kilometrů, které musí urazit. A jde o to, jestli tohle je skutečně příznivé pro životní prostředí a klima. Přímá podpora pro zemědělce v členských státech se neliší o pár procent, ale xkrát. Stále máme zemědělce první kategorie a druhé kategorie. A stále čelí zemědělci bariérám pohybu zboží. Nebo také dovozům soji geneticky modifikované či produktům eh, sporné kvality. Takže musíme zajistit eh, důstojný život společenství na venkově. Děkuji, paní předsedkyně. Zemědělství ve Španělsku se již měsíce mobilizuje vůči stávající krizi. Ceny uzdroje nepokrývají náklady na produkci, zneužívající praxe ve velkoobchodech, komerční postupy, které jsou naprosto proti těm eh, uznávaným na evropské úrovni. To vede ke krachu stovek a stovek hospodářství. Tady se nyní oznamuje nová strategie, nicméně vlastně nic se to nehovoří o těch opravdových obavách zemědělství. Proč se soustředujeme jenom na snižování fitosanitárních produktů, na pohody zvířat, zapracování ustanovení ve prospěch životního prostředí, ale já se ptám, jak reagovat na tu krizi v zemědělství, která postihuje celou Evropu, nejenom Španělsko, když eh, tady nějaký nerentabilní druh odvětví eh, nemůže nikdy být udržitelný. Takže my i nadále vlastně nenabízíme tomuto odvětví řešení, které si vyžaduje více pochopení a hlavně je naléhavé. Pokračuje pan kolega Kokalis. Jako člen výboru Agri plně podporuji Eh, DG Santa strategii Farm to Fork. Eh, říká se, že eh, potraviny jsou léky a Green Deal považ, požaduje novou SZP, která bude povídat klimatu. Nikoho nezachává pozadu, zajišťuje spravedlivý přechod. Lidé v Evropě si zaslouží dostupné udržitelné potraviny. E, farmáři, kteří toto řídí, si zaslouží dobrá pracovní místa. Přišel čas sladit kap s ambicemi Unie. Musíme mít smart, udržitelnou SZP, abychom zajistili biodiverzitu, klima Green Deal a Hippokrates také stanoví um, základní hodnoty, takže mějme nový, novou SZP. Děkuji, mm, kolega Amaro. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Pan komisař nám zde popsal velice závažné obavy, a já v rámci naší politické skupiny bych vás chtěl podpořit. Musíme zabraňovat vylidňování venkovských oblastí, potřebujeme potravinovou bezpečnost a proto potřebujeme vyšší rozpočet, to je pravda. Ale pane komisaři, když tu hovoříme o této strategii od zemědělce ke spotřebiteli, tak je to jedna věc, která mne hodně znepokojuje protože je to vlastně nespravedlivé pro zemědělce. Zdá se, že z ničeho nic se Evropa probouzí a říká zemědělci, jsou ti, kdo jsou zodpovědní za všechno, co je špatné v těch našich zemích. To je obrovská nespravedlnost pro zemědělce, protože, pane komisaři, vy to víte, my všichni to víme, pouze dobrá strategie v rám, eh, od zemědělce ke spotřebitelství bude kvalitní, pokud tu budeme mít eh, louky. Pokud nebudeme mít louky, tak vlastně celá tato strategie zahyne. Já si myslím, že bychom měli povzbudit zemědělci, dodat jim odvahy. Pane komisaři, já chci připomenout, že kromě této strategie musíme mít i nástroje. My víme, že v rámci strategie bez nástrojů nic nedosáhneme a rozpočet je významný nástroj, je to součást spravedlnosti a je to zásadní a my vám chceme dodat tuto sílu, abychom překonali společné překážky. Danke, Herr Kollege. Děkuji, pane kolega, paní Miriam Dali. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Aktéři v potravinovém řetězci jsou klíčem k udržitelným potravinám, dostupným zdravým potravinám pro všechny. Ehm, jsou e, klíčem pro e, zelený díl. Proto strategie Farm to Fork je nástrojem, jak pomoci spotřebitelům k zdravým podporavinám, které nebudou škodit životnímu prostředí a omezí odpad. Víme, že potravinářský průmysl je zodpovědný za třetinu eh, skleníkových plynů a musíme zajistit, aby tento sektor přispěl k karbonové neutralitě do roku 2050. My chceme strategii Farm to Fork, která omezí emise, potravinový odpad a prosadí udržitelnější produkci potravin a vytvoří nové příležitosti v hodnotovém řetězci pro všechny. Žádáme cíle e, snížení používání pesticidů, hnojiv a antibiotik. Chceme strategii, která bude garantovat spotřebitelům sledovatelnost, aby si mohli vyhledat zdravé potraviny, které omezí riziko rakoviny a e, rizika chemikálí, jako jsou endokrinní disruptory. Pokud budeme plánovat naše politiky dobře, tak eh, Green Deal bude příležitostí i pro producenty potravin, včetně farmářů a rybářů. Oni jsou klíčem k udržitelné eh, produkci potravin, která může být prospěšná všem. Děkuji. Děkuji. A další má slovo pan. A pardon, je tady modrá karta.

Eh, mm, sledovatelnosti potravin, to znamená vzdálenost, původ a tak dále. Eh, Mysl, máte na mysli také, eh, podporujete, že dvojí kravita potravin na různých trzích Evropské unie, kdy potraviny mají různou kvalitu a spotřebitel o tom neví. Mm, akceptujete, že toto je důležité téma, aby všichni spotřebitelé měli stejně kvalitní potraviny, pokud budou zabaleny tedy ve stejném identickém obalu? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Ano, to mm, SND vždy měl jasný názor. My věříme, že všichni občané mají právo na stejné kvalitu potravin, kdekoliv jsou v Evropské unii. Děkuji Pan Hojzík. Děkuji. Eh, děkuji. Pane komisaři, vítejte. Jsme si vědomi těch obrovských problémů, jimž můžeme čelit, pokud dojde ke kolapsu uh, úlů, včelých společenství a opilovačů. A je tu velký problém nebezpečných pesticidů a jejich použití v našem zemědělství i v zemědělství celého světa. Mnoho lidí chce vinit zemědělce, ale to není jejich vina. Je to celý systém, který jsme vybudovali. A co musíme udělat? A to očekávám od této strategie, ale i od SZP, je, aby oni měli přístup alternativám. Abychom měli závazné cíle pro pesticidy, ale také pro jejich nebezpečnost. Musíme mít lepší integrované řízení škůdců pro zemědělce a e, také Eh, zajistit, aby se nebezpečné pesticidy nedostávaly na trh, aby byly omezeny. Takže já doufám, že to bude strategie, která jenom nemluví, ale která také plní výsledky a eh, přinese bezpečné jídlo a prosperitu pro zemědělce a prosperitu pro celou planetu. Děkuji, děkuji. A nyní má slovo místo předseda Kolaja, prosím. Thank you, Mr. I'd like to up. Já bych eh, chtěl hovořit o zmocnění zemědělců při přijímání rozhodnutí, protože si myslím, že Ochrana spotřebitele byla vždy jednou z největších priorit Evropského parlamentu. Bohužel, důvěra byla podkopána eh, neochotou zakázat kvality, eh, produkty dvojí kvality. Ale teď máme příležitost vyřešit některé z těchto otázek v této strategii. Eh, od zemědělce ke spotřebiteli. A eh, ze společného výzkumného centra se ukazuje z výzkumu, že kvalita eh, produktu je velice důležitá pro občany. Musíme jim usnadnit volbu. Klíčové je označování, které informuje například o původu tohoto produktu. A druhý bod se týká zdravotních aspektů. To znamená, když podobné výrobky mají třeba jiné množství tuku nebo jiná sladidla. Eh, Jaksi větší nezdravost nebo menší zdravost daného výrobku je naprosto nepřijatelná pro stejný produkt nebo produkt stejné kategorie. A musíme to vyřešit. Děkuji. Děkuji a nyní pan Prokačíny. Děkuji, pane předsedo. Strategie od zemědělce ke spotřebiteli je podporována výrobci i spotřebiteli, zejména v mé zemi, v Itálii. Na druhou stranu není to úplně ekonomicky neutrální strategie. Udržitelné zemědělství totiž zvyšuje nároky na produkci a v důsledku toho pak i cenu konečných výrobků, zejména v případě biozemědělství, které je v protikladu s intenzivním zemědělstvím. A přitom nemáme takovou společnou zemědělskou politiku, která bude ochraňovat malé a střední zemědělce proti velkým podnikům. V podstatě to znamená, že tak čelíme jen jakési ekologické propagandě. Tedy samozřejmě musíme se zaměřovat na kvalitu potravin a o tomto informovat. Je to povinnost Evropské unie. Pan Bompard. Merci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Společná zemědělská potravinová politika je nezbytná, abychom umožnili přístup všech ke zdravému a kvalitnímu jídlu. To musí zahrnout i plán ukončení pesticidů, zejména ukončení těch nejbezpečnějších, jako jsou glyfosáty. Podpora biozemědělců, což začíná tím, že odmítáme snížení rozpočtu druhého pilíře SZP. Snížení eh, spotřeby eh, živočišných proteinů a podpora eh, vegetariánských výrobků. A dále jsou tu zemědělci, kteří nej, již nemohou žít důstojně, takže tě musíme zajistit podporu, protože je tady obrovská monopolizace těch eh, velkoobchodů. A eh, musíme spíš se zaměřit na kvalitu než na plochy, eh, aby mohli i malo zemědělci existovat, měli bychom tomu věnovat aspoň 30%, jak navrhuje výbor regionu. Jedině tak budou naši zemědělci moci důstojně žít a jedině tak budeme moci čelit výzvám budoucnosti paní ehm, předsedající vážení kolegové, my ehm, bychom byli rádi, mluvili s vaším kolegou Timmermansem, že strategie Farm to Fork bez um, zemědělské politiky není možná. um, my, um, oni zase půj, vyrazí do ulic ti zemědělci, pokud nepochopí vaše uh, plány. Oni nepracují eh, uh, podle ehm, to, tak, aby eh, používali více hnojit, ale podle zadání EU. Dobře, my ale my nezačínáme od nuly je běžná praxe používat, redukovat, optimalizovat hnojivo a prostředky na ochranu rostlin. Výsledky výzkum ukazují, že potraviny z Evropy jsou zdaleka ty nejbezpečnější na světě. Nehrejte si prosím s ohněm fake news, hledejte dobrá řešení a neobvinujte. Naši zemědělci jsou otevřeni inovativním myšlenkám, ale Eh, pokud eh, budou další, pokud eh, spotřebitel nezaplatí další pravidla zákazy, tak to bude muset dělat pan Timmermans. Můžeme se vzdát mnohého, ale nikoli na každodenní chléb. A proto si ceníme našich zemědělců v Evropě. Zemědělství a silnictví jsou branže, které produkují kyslík a váží CO2, takže zajišťují dobré klima. A já vyzývám Ehm, pana Timmermansa, aby se staral o dobré klima a nenechal ehm, zemědělce stát na dešti. Akceptujete, eh, prosím, modrou kartu? Ne? Paní Mortler, ehm, akceptujete modrou kartu? Ano. Vy víte, že mm, Právě v Norimberku probíhá eh, jsou eh, zemědělci, kteří produkují, produkují i bez eh, pesticidů. Vy se tváříte, jako by to bez hnojiv a pesticidů nešlo. Budete podporovat tento sektor dál, když je, je jasné, že musíme omezovat pesticidy a hnojiva. A vy se tváříte, jako by to bylo v pořádku tak to má zůstat nebo se musí něco změnit? Vážení kolegové, vy tvrdíte věci, které jsem neřekla. My mm, vždy redukujeme ochrany, prostředky na ochranu rostlin a optimalizujeme. A ne, ne, neříkejte, že v biozemědělství není, se nepoužívají žádná hnojiva. Já se bavím se všemi, neskovávám se a otázka, Teď, pardon, teď jsem ztratila jaksi nit, ale otázka, kterou bych chtěla zase položit vám. Ptejte se, proč podpora mm, EU, řečník byl přerušen. Nyní se přihlásila o slovo paní Guteland. Herr komisař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 Zemědělství zodpovídá za 30 emisí skleníkových plynů a kromě toho je to taky velký zdroj ztráty biodiverzity. Myslím zejména na včely, opilovače. Ale je možné situaci zlepšit a my mm, se musíme této eh, příležitosti zhostit. Zemědělství musí být udržitelné, Musíme změnit situaci, musíme podporovat rozmanitost a bojovat také proti antimikrobiální rezistenci. A o tom ta strategie by měla být. Herr Eska Christensen. Yes. Er Děkuji, pane předsedající Já sám jsem zemědělec a hodně se zajímám o tu strategii od zemědělce ke spotřebiteli. To, co jíme, naše potraviny jsou pro nás velice důležité. Měly by být zdravé, výživné, udržitelné v jejich produkci a ekologické. Pane komisaři, můžete mi říct, zda ta strategie učiní pro spotřebitele jednodušší zjistit, jak ta potravina je vyprodukována, jestli je opravdu ekologická, udržitelná, dobrá pro životní prostředí, jak komise obsáhne všechny Eh, zemědělské, zemědělská hospodářství, malá i velká, v rámci udržitelnosti se nemůžeme dívat jenom na velikost. Je důležité zahrnout do tohoto procesu všechny zemědělce. Děkuji. Kolegy Mick Wallace. Děkuji, Mick Wallace. Thank you, President. Tato strategie zemědělské spotřebitele je obrovskou příležitostí mm, eh, zaujmout celostní přístup k otázkám biodiverzity, klimatickým změnám, zdraví, nerovnosti, zemědělství a životním podmínkám z, eh, zvířat. Tato strategie obsahuje eh, také eh, vítané odkazy na spotřebitele, ale je tu žádný odkaz vlastně na udržitelné ceny pro primární výrobce. Malé zemědělské usedlosti jsou hlavními poskytovateli potravin pro 70% eh, obyvatel, ale oni jsou stále více ohroženi globalizovaným eh, průmyslovým systémem, kde jsou ti, eh, do kterého spadají například i supermarkety. Došlo k mnoho, z mnohanásobní velikosti farem, které byly 20 hektarů, teď už je to přes 30. A v průběhu předchozího období přišlo eh, Irsko o 140 tisíc malých zemědělských usedlostí v důsledku těchto politik. Tato strategie je příležitostí změnit intenzivní přístup k produkci potravin. Děkuji. Pan Bogovič. Děkuji. Evropští zemědělci dnes eh, vyprodukovávají nejkvalitnější potraviny na globální úrovni a přispívají k ochraně životního prostředí. Ta ekologická nová dohoda je možná pouze pokud budeme řádně spolupracovat se zemědělci. To neudělá nikdo jiný. Proto jsem rád tady za tuto strategii od zemědělce ke spotřebiteli v rámci opatření společné zemědělské politiky pak tato strategie bude podporovat zemědělce, ale musíme zajistit, aby zemědělství bylo zajímavé také pro mladé zemědělce, pro rodinné farmy aby se zároveň umožnilo snižování používání pesticidů a škodlivých hnojiv. Měli bychom podporovat krátké dodavatelské řetězce, a měli bychom také zabránit velkým supermarketům, aby vynakládali nátlak, cenový nátlak na zemědělce. Těmi pozitivními opatřeními se nám podaří dosáhnout těchto cílů, ne zákazy a šířením strachu. Pane předsedo, pane komisaři, já očekávám od této strategie přístup k um, udržitelné výrobě eh, potravin k tomu patří ehm, zemědělci, ehm, řetězce, bezpečnost potravin, eh, ochrana klimatu, inkluzivní ehm, chov, biologická rozmanitost. Jde o využívání pesticidů, hnojiv, antibiotika, jejich redukci do budoucna. Jde o cirkulární ekonomiku, eh, eh, omezení plítvání potravinami. Potřebujeme jiný přístup k obchodním dohodám a mm, importům do Evropy. Tady eh, má komise rozhodující politickou roli ve všech klíčových oblastech. Děkuji. Děkuji paní Elzi Katainen. Děkuji. Vážený pane komisaři, ta analýza obecného stravování a ochrana životního prostředí a celkové potra- celkového potravinového řetězce, to vše je předmětem analýzy této strategie. Měla by to být dobrá příležitost. Ta strategie eh, zachází ale dál než za samotné hospodářství a zemědělce. Týká se to také skladování, distribuce, stanovování cen. To jsou všechno záležitosti, ke kterým dochází mimo to zemědělské hospodářství, ale mají na zemědělství dopad. My doufám, že nekalé komerční praktiky, že s těmi bude skoncováno. Byl by to nyní dobrý způsob, jak tedy podpořit eh, zemědělce. Tato strategie by se měla týkat, nebo zajistit to, aby celý ten potravinový řetězec byl udržitelný a aby zajistil zemědělcům kvalitní život. Já sama jsem, eh, pracuji v zemědělství, znepokojuje mě ten, ta generační generační obměna a nyní bychom tedy, pane komisaři, měli zejména podpořit mladé zemědělce. Paní kolegyně, já jsem chtěl jenom k Catch the Eye. Tímto bych ukončil nominace. Máme tady dostatek přihlášek. Chci říci, že mm, jsou tam i kolegové, kteří již promluvili v hlavní diskuse a mm, ti, kteří podali eh, modrou kartu, tak ti také tam nemohou. Eh, a tady se jedná o tři osoby, které se přihlásily, ale už se účastnili diskuse. Nyní má slovo paní Kristine Schneider. Děkuji, pane předsedo, komiseři. Ehm, cíle eh, Farm to Fork lze realizovat pouze společně se zemědělci, nikoli proti nim. Eh, je důležité je tam eh, začlenit. Hlavní úkol eh, zemědělců je produkce zdravých potravin a náš úkol politikům je vytvořit rámcové podmínky. Proto nejvýznamnější je, aby komise v rámci strategie Farm to Fork zachovala Eh, konkurenceschopnost našich mm, hospodářství proti mezinárodní konkurenci. Další požadavky jako omezení prostředků na ochranu rostlin budou proveditelné pouze, pokud komise a parlament eh, bude otevřeně pro nové technologie. Potřebujeme spravedlivé odměňování eh, produktů a zemědělců, jejich přínosu pro společnost pouze pokud eh, bude spotřebitel se fungovaně rozhodovat při volbě potravin, tak bude možné dosáhnout tohoto cíle. Proto potřebujeme eh, evropský eh, systém etiket označování potravin. Děkuji paní kolegyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři víte velice dobře, že většina z nás v této sněmovně je opravdu zavázána plnit cíle udržitelného vývoje. Tento závazek je napojený na závazky z Paříže. Většina poslanců tady e, v tom má jasno, toto jsou naše cíle. Nicméně, Máme tu dva velké programy, eh, New Deal, eh, Green Deal a od zemědělce ke spotřebiteli. So, eh, to jejich nasměřování představuje velké potíže pro zemědělství. Je třeba uznat, že tu jsou problémy. My nemůžeme jenom se soustředit na odstranění nějakých pesticidů. Je třeba usnadnit zemědělcům tu možnost, aby inovovali, aby bojovali um, ekologičtějšími způsoby proti eh, takovým um, hrozbám pro rostliny. A je třeba tedy nahlížet na zemědělství tímto lidským způsobem. V opačném případě tu ten triumf nezažijeme. Musíme podpořit naše zemědělce. Frau Kollegin Adise Alieva Veli. Alieva Veli. Děkuji. Pane komisaři, dámy a pánové, v globálním měřítku Evropská unie chce připravit podmínky pro udržitelné zemědělství, ale toho je dosažitelné pouze skrze ucelený, vyvážený, koordinovaný přístup. Abychom dosáhli eh, průchodné strategie, musíme mít dost financování, musíme vytvořit jednoduchý regulační rámec. Já vyzývám komisi, aby zaručila sladění mezi jednotlivými zdroji financí a strategiemi, čili mezi SZP, strategií Farm to Fork a vzájemnou komplementaritu mezi různými politikami. Je nepochybné, že zemědělci budou plnit klíčovou roli při dosahování eh, cílu této strategie. My mu v tom musíme pomoct a musíme posky- eh, vytvořit pobídky. Oni jsou někdy obvinováni z toho, z různých věcí, z toho, že se dopouští chyb a tak dále, ale jedině když zajistíme účast všech subjektů, se nám může podařit vytvořit vyrovnaný přístup

Víme, že emise CO2 pocházejí ze zemědělství až v hodnotě 40 Je to ale neudržitelné a je třeba to řešit, tedy dokázat produkovat více, méně využívat zdroje, ale zároveň dodržovat nezbytnou kvalitu. Občané požadují transparentnost a bezpečnost, ale legislativa jako taková proto nestačí. Potřebujeme radikální změnu celého systému a našeho životního stylu. Holistický přístup je zásadní, eh, větší synergie mezi politikami, leží nám na srdci zdraví občanů a zároveň zemědělská produkce. To si nesmí odporovat, musí to jít ruku v ruce a také si musíme uvědomovat hodnotu jídla a jaké procesy jsou nezbytné, aby se jídlo dostalo na náš stůl. Proto je zapotřebí mít jednotný systém označování potravin, který bude informovat spotřebitele, aniž by ho nějak ovlivňoval a bude vycházet ze základních vědeckých poznatků. Euh, euh, Děkuji, pane komisaři. Já chci říct, že mám velkou důvěru v eh, zemědělskou produkci v Evropě a jsem eh, pišní na to, eh, co se tady produkuje. a chci poděkovat zemědělcům, ale strat, ta strategie to je takové mm, mm, usmíření mezi spotřebiteli a zemědělci. Jsou tady tři důležité podmínky. Aktivní participace mm, zemědělců, stejně jako spotřebitelů. Za druhé, a to je financování investic, které umožní tu transformaci. Eh, musí to být cena za přizpůsobení zelenému eh, dílu, musí tam být podpora. Pak ochrana. Ochrana spotřebitele, ochrana zemědělců, životního prostředí. To není možné bez kontroly a posílení eh, produktů, které se dovážejí na naše eh, území. Děkuji za tuto strategii. Děkuji, pan Čajn pan Mohamed Hachim Shahim. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, je třeba chytit býka za rohy. Takové taková strategie od zemědělce ke spotřebitele bez reformy SZP, e to bychom začali postupovat úplně obráceně. Zemědělci každodenně pracují, aby nám poskytli kvalitní produkty a s touto společnou zemědělskou politikou jim nepomáháme. V každé zemi 80% podpor skončí v rukou v těch 20 nejbohatších podniků. A pokud učiníme nějaké srovnání eh, těch hlavních několik desítek eh, příjemců podpor, tak to budou jen ty velké nadnárodní podniky. Ano, my potřebujeme tuto strategii, ale bez opravdové reformy SZP to bude úplně špatně. Nebudeme brát v potaz zemědělce, kteří se starají o své plochy, o svoji půdu, o svoji vodu a jenom dáme zisky zase velkým nadnárodním podnikům, kteří budou používat hnojiva. Pane předsedo, pane komisářu. Děkuji, pane předsedo, paní pane komisaři, dámy a pánové. Evropští zemědělci nyní čelí velkým výzvám, novým povinnostem, které vyplývají z nového Green Dealu. Ale ten nový navržený rozpočet pro zemědělství byl snížen. Pokud tomu tak bude, asi nebudeme úspěšní. Přímé platby musí konečně dospět k opravdovým zemědělcům je to totiž tak, že ti, kdo dostávají přímé platby, nejsou zemědělci, ale majitelé pozemku. Pane komisaři, prosím, řekněte nám, co vy si myslíte o novém uh, dani plánovaná komisi, která má být uvržena na maso, aby se snížila spotřeba takovýchto produktů a také snížily emise plynu. To je alarmující toto má být pilíř vaší strategie, to je znepokojující. To uh, povede pouze k snižování příjmu zemědělců. Paní kolegyně Carmen Avram. Děkuji. Zelený eh, díl se eh, je nová největší revoluce od industrializace a farmáři mají Samozřejmě potřebujeme zdravé jídlo pro stovky milionů eh, zemědělců, jenže zemědělec je ohrožen a spolu s ním naše revoluce. Protože zemědělství dnes vypadá pro mnoho lidí neatraktivně. Je příliš těžká, je tam příliš mnoho nekontrolovatelných faktorů a takže mnozí už zemědělství opustili a mnozí se připravují na to, že tak učiní. Takže kde vezmeme tu další generaci zemědělců, kteří se pustí do této strategie. E, e, a Evropská komise musí mít na vědomí, že paralelně s ambiciozními strategiemi musí nastartovat ještě další. A to je program přípravy mladých lidí k tomu, aby se vrátili do zemědělských oblastí, abychom mohli skutečně provádět tu revoluci, o které tady dnes pouze mluvíme. Madame Anne Sander. Paní Anes Ansander. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Strategie od zemědělce ke spotřebiteli může při, hodně přinést eh, eh, našemu výrobci agro, eh, potravinářskému i konečnému spotřebiteli. Ale potřebujeme ucelenost a realismus. Ucelenost, protože klimatická výzva potřebuje skutečně podstatný rozpočet který je na výši eh, tomu, čemu čelíme. Ale místo toho jsou tady krácení, kde se nutí lidé, aby dělali více s méně penězmi. Dále je tu důležitý soulad mezi tímto a mezi Green Dealem. Eh, musí, potřebujeme realismus, eh, protože rozhodnutí musí, být, musí vycházet z vědy a ne z nějakých ideologií. Ne, nesnaž, ne, nedopustme, aby se dostal tento sektor do slepých uliček, když svět postupuje mílovými kroky. Naši zemědělci jsou řešením a musí být v jádru naší strategie. musíme rovněž výjít vstříc také výzvě ekonomické rentability a konkurenceschopnosti. Děkuji. A nyní catch the eye. Já jsem právě řekl, že ti, kteří použili modrou kartu, tak nebudou hovořit. To jste měl říci předtím. Jinak bych eh, nepoužil modrou kartu. Já mám právo se zúčastnit této rozpravy. Ne, ne, ne. To jsou naše postupy podle jednacího řádu se jasně stanoví, že předseda rozhodne, kolik modrých karet udělí v rámci jedné diskuze. A já jsem v průběhu diskuze, když jsem přebral předsednictví, upozornil, jaký bude postup. Mnozí se přihlásili o slovo a musel jsem tedy vše přiměřeně rozdělit. Pan Basluskose. Děkuji. Pane komisaři, zemědělství je jedna z hospodářských aktivit, které jsou vitální pro Evropu a i pro mou zemi, pro Rumunsko. Bohužel konkurence na evropském trhu mezi zemědělci je zkreslena dotacemi, například v Rumunsku na hektar je 190 eur na hektar a ve Francii 400. Přece já platím za to, aby se zvýšil, jde o to, aby se zvýšily ty, tyto dotace i pro zemědělce v Rumunsku. Totež se týká e, živočišné produkce, kdy se dováží ze starých zemí prvotní suroviny, ale ta se pak neprodává, protože je dražší než v jiných členských státech. Děkuji, pan Olekas. Já Olekas, SNT. Uh, Není tu? Hilde Wortmans. Dankjewel, meneer de voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dámy a pánové, tato debata byla velice živoucí a je samozřejmě velice důležité hovořit o strategii od zemědělce ke spotřebiteli. Já sama jsem dcerou zemědělce. A nesmíme vinit zemědělce za všechno. Mm, samozřejmě, oni se musí účastnit zeleného, zelené dohody, ale je třeba být upřímní po eh, každý den po spoustu let tisíce zemědělských farem zmizely, tisíce zemědělců přestali být zemědělci. za posledních let jich bylo byly 4 miliony. Ve Flandrech máme televizní program Zemědělec hledá ženu. No za chvíli tu budeme mít televizní pořád po celé Evropě. Evropa hledá zemědělce. A pak, ať si ten zemědělec najde ženu, ale my potřebujeme otevřít e, trh pro lepší ceny a také skoncovat s bojkotem s ohledem na Rusko. On hyvä, että komissio on tuonut tämän äh, já jsem ráda, že komise přišla s touto strategií od zemědělce ke spotřebiteli. Snad se zaměří na výrobu vysoce kvalitních potravin, které zohledňují celý hodnotový řetězec od eh, primární produkce až po zpracování odpadu musíme najít optimální řešení z hlediska zdraví spotřebitele, ale také zdraví životního prostředí. A zemědělci v Evropské unii i v rozvojových zemích si zaslouží náležitý příjem, musí se zvýšit jejich e, životní podmínky, zlepšit a musíme omezit klimatické emise. Stávající EZP a financování EZP zatím tyto výsledky ne, nepřináší. Takže zlepšíte ten návrh, abychom mohli udržitelně produkovat potraviny? Paní Sandra Pereira, děkuji, pane předsedo. Já jsem ze zemědělské oblasti, kde bohužel víme, jaký dopad měla společná zemědělská politika na naší zemi, na naše životy. Tady ta strategie od zemědělce ke spotřebiteli. Chtěla bych vědět, jak zajistíte řádnou odměnu zemědělců, aby nemuseli upouštět od této činnosti a opouštět venkovské oblasti. Jak zajistíte bezpečné potraviny, které budou dostupné pro všem vůči nějakým neoliberálním tendencím, které se starají jenom o konkurenceschopnost, o, o, o globálnost tady těch svých agroobchodů a vlastně neberou v potaz limity půdy a celé planety. Vytváření krátkých distribučních okruhů, podporování malého a středního zemědělství, rodinného zemědělství, to by mělo být součástí této cesty strategie od zemědělce ke spotřebiteli. To vůbec není slučitelné s tím, co tu navrhuje. Děkuji, pan Salvatore de Meo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, toto je opravdu velice citlivý moment. Zemědělci chtějí mít jasno v tomto konceptu, protože tu eh, jde opravdu o příjmy, o živobytí a celkově o tu vášeň, kterou mají pro svoji profesi. Často se to hovoří o výzvách, nicméně zemědělci čelí výzvám každodenně a nyní je chceme postavit před další výzvu, no tak v takovém, v takovém případě oni musí stát v čele těch změn. Ano, my potřebujeme kvalitní zemědělství, ale takové, které nebude v protikladu s tou ekologickou doho- zelenou dohodou zemědělství, které bude také součástí integrace Evropské unie. A pak jsou tu různé další výzvy, kterým zemědělci musí čelit. Je tu tedy iniciativa, která se týká také teritoriality a tak dále, ale tady nestačí jenom nějaký semafor nebo algoritmus, protože každý výrobek má svoje specifika, svoji historii. Mr. Ulrich. Pan Ulrich. Vážení kolegové, my jsme se snažili tu strategii farmy implementovat na eh, regionální samozprávy na Slovensku a snažili se do škol nakupovat slovenské regionální potraviny, ale narazili jsme na legislativu Evropské unie, protože jsme tam nemohli dát podmínku na geografický původ potravina. Veřejné, ty veřejné zakázky pak eh, vyhrály eh, dovozci lacinějších zahraničních potravina není divu, že byly lacinější, protože ty dotace Evropské unie jsou nespravedlivě nastavené. Řádově Eh, farmář na Slovensku dostane 200 euro na hektar, v Rakousku 250, v Itálii 400, to je první pilíř z EZP. Nemluvím o tom, že 80% je, jde 20% největších farem, takže nějaká podpora malých eh, farmářů, to o tom nemůže být ani řeč. To není strategie tedy z farmy na stůl, ale z kamionu do velkoskladu a to je potřeba změnit. Děkuji. Čuhodaru. Der Kollege Chiotaro. Pan Čuhodaru. Děkuji vám, pane předsedo. Tato strategie musí zajistit tři jasné věci. Podpora pro zemědělce, dotace, konzultace. Podpora pro spotřebitele. Chceme všichni bezpečné výrobky, které jsou označeny s a které jsou všechny, mají stejný standard. A pak podpora životního prostředí. A to musí doprovázet konkrétní závazná opatření. Pane komisaři, já jsem z Rumunska a e, vím, že je důležité, aby byla stejná podpora e, na, v, na, v naší zemi, jako je teď na západě. Protože všichni trpíme tímto dvojím standardem, zvláště v Rumunsku. Pak eh, je tu problém, eh, že je důležitá konzultace při přístupu těchto zemědělců k financím, aby věděli, jak se k tomu dostat. A v neposlední řadě pan Kelly. Ne, ne tak často souhlasím s kolegou Wallisem, ale teď souhlasím úplně v tom, že jak rozlišuje mezi Eh, eh, malými mm, eh, farmáři v západním Irsku, ty malé rodinné firmy, které produkují výživné potraviny nejekologičtějším možným způsobem. Ti zachraňují životní prostředí pro nás. A nelze rozlišit mezi, není, je, mezi jejich potravinami a pr- potravinami z průmyslových farm, které dostávají obrovské platby, které, si, které nepotřebují a ne, nezaslouží si je. I podle strategie pana Timmermanse je třeba toto rozlišovat. Ti, kteří skutečně potřebují podporu, tak aby ji dostali. A především ti, kteří skutečně produkují eh, kvalitní potraviny, nikoli eh, průmyslové eh, potraviny. Děkuji. Já prosím pana komisaře Vojčechovského, aby uzavřel debatu. Děkuji. Pane předsedo, dovolte, abych eh, poděkoval za všechna vaše prohlášení. Není um, čas na to, abych se vyjádřil ke všemu, co tady bylo řečeno, ale bylo to velmi zajímavé a potřebné. Je to také velmi aktuální a děkuji výboru Agri a panu Lincovi. My nemáme tuto strategii Farm to Fork, ale pracujeme na ní. Je to tedy, mm, jsou to probíhající práce a rozhodlo se o určitém směřování k Evropskému zelenému dílu, o kterém bylo rozhodnuto. Eh, je tady mm, velmi mnoho mm, nápadů, tedy padlo, které jste tady eh, zmínili. Já eh, pracuji na zemědělské části zeleného dílu a budu, budu mm, brát v úvahu vaše, co nejvíce z vašich návrhů, ale komisař Kirky je zodpovědný za zdraví, je také velmi důležitá osoba pro eh, zelený díl. Farmáři jsou extrémně důležití, samozřejmě měli by být klíčovými hráči. Já plně podporuji, co říkáte, protože já souhlasím, že to musí být pro farmáře, nikoli proti nim, měli bychom se zaměřit na pobídky. Proto já jsem ve svém úvodním mm, projevu řekl tolik o rozpočtu, protože pokud chcete, aby farmáři mm, používali méně pesticidů, hnojiv a lépe eh, hospodařili s vodou, potřebujete zdroje. A to musí být prvním pilíři, eh, ekoprogramy, koaktivity ve druhém pilíře, proto je ten rozpočet tak důležitý. Vy jste zmínili pořadím, sekvenci. Ano, já bych také rád viděl přijatou strategii a pak eh, přijmout nebo změnit eh, SZP tímto směrem. My jsme je měli od roku 2018 a Ursula von der Leyen není, nenavrhuje ehm, no, novou, protože není čas, takže nemůžeme tuto kapitolu znovu otevírat a nemě, ehm, eh, ZP by mělo být ehm, vyladěno, abychom na tom bychom měli spolupracovat s Radou parlamentem, aby do budoucna odrážela strategie, které přijímáme ta strategie je příležitost pro malé e, hospodářství, které rychle mizí. My o ně přicházíme a myslím, že je v Evropě prostor pro větší, intenzivnější hospodaření a pro mm, menší také, které jsou připraveny na tyto ekologické výzvy. Ale nechceme, aby ti velký svulkli ti e, eh, malé. My chceme rovnováhu, udržitelnost. Ta by měla eh, vládnout mezi jednotlivými farmami. Biozemědělství je velmi důležité. E, a mm, bude se rozvíjet v rámci strategie Farm to Fork, nejenom do velikosti, ale chceme prosazovat také biospotřebu, aby biopotraviny byly ceněny, abychom pozorňovali na jejich hodnotu. Je to velký úspěch evropského zemědělství. Je to, co, to nejlepší potraviny na světě mají, ty nejvě, nej, plní ty nejvyšší požadavky na světě. Musíme bránit naše producenty. Eh, mnozí jste mluvili o ochraně před dovozy. Ano, měli bychom požadovat stejné standardy. Samozřejmě je tady, jsou tady pravidla VTO a to je omezení. Byrokracie, strategické plány. Na tom budeme pracovat Mohu vám slíbit, že jejich posouzení, když mm, přijdou z jednotlivého členského státu, tak tady udělám všechno pro to, abychom eliminovali eh, byrokracii tak, aby nestěžovala život farmářům, protože se to často stává. Dámy a pánové, dovolte, abych vám poděkoval za eh, tuto velice zajímavou debatu nejenom v tomto sále v parlamentu, ale mm, myslím, že teď mají farmáři větší jistotu v tom, jakým směrem se vydáme. Dovolte, abych vás ujistil, že komise udělá maximum pro to, aby Evropský zelený díl a strategie Farm to Fork byla implementována pro farmáře, ve prospěch farmářů a pro dobrou budoucnost evropského zemědělství. Děkuji vám. E, tím e, končí e, tato debata a dostáváme se k dalšímu bodu. To je rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. První rozprava se týká Guineje, konkrétně násilí vůči pro demonstrantům. E, já e, chci začít diskusi s autory tohoto stanoviska a jako první se přihlásila do diskuze paní Herzberger Fofana. La République de Guy. Kinejská republika prochází těžkým obdobím, provází násilí, které ohrožuje politickou stabilitu. Svrchovanost musí zůstat lidu a jejich vůle musí být respektována. To musí být odráženo i eh, v státních institucích. Od referenda, které bylo oznámeno, když se vám změnit ústava, tak politická opozice a občanská společnost eh, spochybnili tento eh, projekt a politické klima se zhoršilo začalo docházet k eh, různým eh, excesům, včetně policejního násilí. To bylo velké emoce, dokonce i znepokojení eh, v rámci mezinárodního společenství. Já tady nemůžu se soustředit a mluvit, když vy mluvíte také. Paní Areno, já nemůžu mluvit, když tady mluv, se baví ostatní. Vedle. Pardon. I am sorry. Omlouvám se. Takže policie například používala ženu jako živý štít, aby se chránila před tím, co na ně házeli demonstranti. Takovéto případy násilí. Klíčové, klíčová otázka, kde se bere to násilí? Co to, pro, co to vyvolává? Chceme, aby Gina otevřela skutečný společenský dialog, aby se našly odpovědi na tyto klíčové otázky a aby se zahájily další procesy aby se zohlednili různé politické myšlenky a směry, ale mírovým způsobem. Vyzýváme Gineu, aby eh, tuto negativní situaci okamžitě eh, řešilo. Není možné eh, mlátit demonstranty a stříkat na ně slzný plyn. Ginejská vláda ne pourra prendre des décisions pour le pays. Pourtant, au sein du pays, takže není možné, není možné toto dělat, když nepodporuje uh, tu linii současné politiky. Evropská unie musí uh, mít velmi uh, specifický přístup, který bude brát na vědomí dodržování lidských práv jak u nás, tak u našich partnerů v Africe. Kolegové, prosím vás, já jsem vám teď nechal přetáhnout o 45 sekund. Eh, teď bych vás eh, žádal, abyste se, prosím, drželi řečnické doby. Jako další má slovo paní Maria Arena. Děkuji, pane předsedo. Tady se jasně ukazuje, že projekt třetího mandátu je zárodkem nestability nejenom pro Gineu, ale pro celý region manifestace opozice a občanské společnosti proti tomuto referendu vedly k násilným represím ze strany bezpečnostních gnejských složek, které skutečně střílely přímo na ty demonstranty. To tady ukazuje, jak ty bezpečnostní eh, složky vůbec nejsou schopny adekvátním způsobem zachovat, zareagovat na krizovou situaci v Nemi. Již od eh, roku 2009 2019 e, to bylo asi desítky osob, stovky osob od roku 2015. V je není svoboda, svoba a e, populace nežije v dobrých podmínkách. V Guineji panuje násilí a vláda Guineje není schopná vytvořit nějaké zabezpečené prostředí pro demonstranty a zařídit jim tak otevřenou e, vyjádření svého mínění. E, Stovky a tisíce osob eh, od té doby, co začaly ty protesty, bylo uvrženo do vězení a pan prezident eh, my jsme proti tomuto rozhodnutí, eh, uchází se o třetí mandát, protože to poškozuje jak stát, tak demokracii. Prezident by si měl vzpomenout, odkud pochází. Apelujeme na prezidenta a na vládu, aby spolupracovali s OECD, aby nalezli demokratické řešení této politické krize za dodržování lidských práv. Chceme také, aby naše zahraniční politika podpořila Gineu prostřednictvím toho, že se ujme funkce nějakého mediátora a zajistí e, příští e, volby, které by měly být svobodné. Děkuji a nyní kolega Černěcký na jednu minutu paní předsedající. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že potřebujeme vyvinout tlak ze strany Evropské unie. Žádné prozby. Ne pouze nějaké argumenty, ale opravdu určitým způsobem podmínit naši humanitární a ekonomickou pomoc. Především na základě toho, zda základní standardy a normy bude tato země plnit. Prezident Gvineji by si měl uvědomit, že například mnoho premiérů na našem kontinentu to Renzi například v Itálii, nebo například Cameron kvůli Brexitu. Toto jsou premiéři, kteří v evropských zemích ztratili svůj post, protože došlo k referendu v těchto zemích a toto možná by mohl být jeden z argumentů pro prezidenta Gvineji. Děkuji a teď Vianova Rusna minutu. Eh, Protestár není delikt, je to právo a legitimní reakce lidu, aby se sami starali o svůj osud. Je nezbytné připomínat tyto věci, ale žijeme tady prostě v ústupu obecných základních práv na celém světě. Je to v Chile, je to v Evropě, na Blízkém východě i v Ázii. Eh, vidíme, že dochází k masivním manifestacím, eh, když někdo jedná jako tento prezident protiústavně a chce se ucházet o post prezidenta ve třetím volebním období. Africká lidská práva nejsou dodržována, OSN na to upozorňuje upozorňuje, my musíme protestovat a chceme, aby byla konečně nastolena svoboda pro obhájce lidských práv. Ale podívejme se na dvojí tvář Evropské unie. Ona na jedné straně říká, že je nezbytné hájit lidská práva, ale nekoná v ničem, když nadnárodní společnosti porušují lidská práva. A přitom se tady hovoří o rozvojové pomoci. Je třeba, aby se dodržovaly smlouvy a dodržovala se o, dom, smlouva z Kotonu. Děkuji a teď další kolega na dvě minuty. Thank you, chair. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ti, kteří potřebují změnit ústavu, aby mohli zůstat u moci, by si možná měli rozmyslet svou kariéru, například Vladimir Putin, ale i Alfa Conde. A milí přátelé, toto není jediná věc, kterou mají tito dva prezidenti společnou. Jednak se snaží umlčovat eh, hlasy svých občanů, zavírají novináře, kteří reportují, informují o situaci v této zemi a persekují opozici, která prostě pouze vykonává svá demokratická práva, tak oni skutečně mají mnoho společného, jak jsme viděli. Guinea má něco, ale co Rusko chce, protože Rusa, ruská firma, která je největším producentem hliníku mimo Čínu, má 27 tohoto výnosu z Gvineji, což znamená, že Gvinea je nejdůležitějším zdrojem právě těchto produktů eh, pro Rusko. To znamená, že bývalý velvyslanec Ruska podporoval pana Kondého, pokud jde o změnu ústavy a jeho další fungování ve svém postu 11 eh, afrických vůdců se pokusilo prodloužit si svůj mandát. Alfa Konde by byl 12. na tomto velice smutném seznamu. Každý by se měl uvědomit, kdy je čas odejít, kdy je čas vzdát se svého postu, protože lidé Eh, samozřejmě mají právo na to, aby ústava byla dodržována. Gvinejský lid si zaslouží lepší budoucnost. Děkuji. Děkuji a teď kolega Etienne na minutu 30. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegyně. Prezident Alfa Konde byl kdysi naději pro demokratickou budoucnost eh, Gvinejské republiky. A dnes ve svém druhém úředním období se posunují parlamentní volby a je tady snaha o změnu ústavy, aby mohl ještě nastoupit do třetího období ale ještě horší je, že se bíjí demonstranti, používá se proti ním násilí. Eh, lidé říkají, nesouhlasíme s tím, chceme, aby došlo k demokratickým volbám tak, jak je to zakotveno v naší ústavě, naší země. Ale vláda eh, potlačuje tyto demonstrace, zatýká lidi, li, eh, opozici a proti tomu my co nejostřeji protestujeme. Očekáváme od vlády, že se budou dodržovat lidská občanská práva, ale především, aby ti, co jsou opozice, byli okamžitě propuštěni, pakliže byli zatknuti z politických důvodů. Je třeba, aby lidé měli svobodu projevu. Nejlepší by bylo, kdyby tito lidé konečně mohli vyjádřit svou vůli v parlamentních volbách, nebo demokratické volby jsou tím, co si lid v Gvineji zasloužil a to by mělo být také naléhavě uskutečněno. K dalšímu posouvání nesmí dojít. Projekt změny ústavy nesmí být naplněn gvinejský lid musí nyní dostat slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď za EPP kolega Kelly Minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající. Když byl Alfa Conde v roce 2010 zvolen, do funkce, domnívali jsme se, že dojde k nové demokratické éře v Gvineji Konakry. Mnoho lidí věřilo v tento vývoj, ale najednou jsme zjistili, že tuto moc chce pro sebe uzurpovat má to obrovský negativní dopad na místní obyvatelstvo. Lidé vyšli do ulic, demonstrují, je z té opozice. Nyní vidíme snahy o změnu ústavy, tak aby prezident mohl zůstat u moci ještě déle. Proto nás nepřekvapuje, že k těmto protestům došlo. Ovšem samozřejmě lidé byli bohužel zabíjeni, zraněni, zaplatili za to velice tvrdou daň. A proto je důležité, abychom o této situaci diskutovali a udělali vše, co je v našich silách, tak aby Alfa Conde plnil ústavu tak, jak byla napsána. Děkuji. Nyní má slovo kolega Zorňo na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. V Guineji vidíme jasné antidemokratické eh, tendence. Prezident už měl dva volební období a nyní chce provést referendum za účelem změny ústavy tak, aby se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. Eh, volby potom mají být hned po referendu, což v celé zemi vyvolalo vlnu protestů, vedlo to k svévolnému zatýkání, k násilí, mnoho zraněních a více než dvě desítky mrtvých. Opoziční strany a také občanská společnost byly odsouzeni, jsou vystaveny silné represi eh, demonstrace byly silně potlačovány vládními silami. V tomto kontextu si i myslím, že Evropská unie by měla být dělá a převzít odpovědnost, sledovat vývoj a vyzvat ten stát, aby přestala ta eskalace násilí je důležité, aby byly provedeny svobodné, spravedlivé parlamentní volby. Důležité je také, aby byla zajištěna nezávislost voleb tak, aby se do volebního boje mohly zapojit různé demokratické strany. Guinea a její stabilita a stabilita celého regionu jsou zásadní. Není možné, aby vláda Guineje tady vlastně přijímala své volná politická opatření, které jdou na úkor vlastního obyvatelstva. Je třeba, abychom věnovali velkou pozornost této zemi a jejímu vývoji, stejně tak jako celá mezinárodní společnost. Je to velice důležité pro budoucnost Gíneje a regionu. Děkuji. A nyní za uh, frakci ID kolega Berg na minutu 30. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já jsem poněkud překvapen, že Gvinejská republika je předmětem eh, tohoto eh, bloku naléhavých případů. My samozřejmě víme, že v zemi probíhají demonstrace, je tam násilí, ale to před, předložené usnesení se opírá spíše od nějaké předpoklady. Dokonce rada, která si vyžídala odpovědící informace, je poněkud opatrná a také se hovoří o násilných demonstracích proti vládě v těchto informacích, takže asi nemůžeme mít překvapení, že bezpečnostní síly zareagují také násilně. Prezident Konde byl prvním demokraticky zvoleným prezidentem Gvínejské republiky a vždy říkal, že chce zreformovat ústavu, protože byla přebytkem koloniálního období. Není to diktat diktatura, není to diktátor, nabízí k tomuto tématu referendum. Jsou naplánovány rovněž volby, které dají voličům možnost rozhodnout o budoucnosti eh, Ginejské republiky a to samostatně. Jeden z problémů spočívá také v tom, že některé opoziční strany nejenom, že hrozí bojkotování voleb, ale také tím, že ty zamezí provedení voleb a na místo té megafonové diplomacie, kterou tady děláme v těch naléhavých debatách, bychom měli spíše konstruktivně spolupracovat s gvínejskými úřady. Lidé v Gvíneji mají tu volbu, mohou ústavu změnit, či ne, referendum je demokratická cesta směrem vpřed a prosím, nesměšujme se do věcí, které se nás netýkají a prosím, nepřicházejme s nějakým prohlášením či usnesením, které by tu špatnou situaci mohlo ještě zhoršit. Děkuji a jako další kolega Castaldo na jednu minutu. Děkuji. Paní předsedkyně, roku 2019 zažíváme celou vlnu protestů v celém světě v nejrůznějších zemích, eh, které se sice liší stádiem rozvoje, kulturou a bohatstvím. I v Gvineji dochází k sociálnímu hnutí a volá se po participativní demokracii. Od 14. října v celé zemi dochází k demonstracím proti nespravedlivé reformě ústavy, kterou, o kterou usiluje prezident Conte. Tyto protesty byly poznamenány násilím i ze strany demonstrantů, ale především ze strany bezpečnostních složek. Viděli jsme, že bohužel, jak už tak často, reakce úřadů eh, je represe Eh, aby udusila odlišné názory a potlačovala lidská práva. Situace vzbuzuje obavy, kolegyně a kolegové. Musíme naléhavě sledovat, co se tam děje. Potřebujeme dialog mezi nejrůznějšími silami, abychom zabránili občanské válce. Především se musíme postarat o to, aby naše podniky nevyvážely žádné zbraně do zemí, kde se mohou použít proti lidu a veřejnosti. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní kolega Mariany na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, OPEC, eh, doba eh, francouzského vlivu v Africe je již dálená. Nyní tady máme velice těžké dědictví, velká zátěž. Kolinální bývalé země se snaží emancipovat, což sebou přináší řadu různých obtíží pro různé vrstvy guinejské společnosti je, ta, musíme se nalézat stále taková rovnováha mezi těmi různými strukturami v gvinejské společnosti, ale nad to je jiné neustále ovlivňována zahraničními silami. Evropská unie a USA chce jít proti tomu referendu Gvinej, ale Gvinej je nezávislá země a gvinejský národ si sám svobodně zvolí, zda chce tu ústavu změnit či ne. Dnes pan prezident Conte je objektem eh, četných kritik eh, za to, jak vede republiku. Ano, máme tady násilí páchané a ne na demonstrantech, to je nepřijatelné, ale na druhou stranu ta očekávání těch demonstrantů, eh, jak to ukazují některé dokumenty, jsou také vlastně nepřijatelná. Tedy chceme mít i nadále vliv v Africe? A nebo chceme skutečně se stáhnout eh, z Afriky a nechat tam přijít Čínu, Rusii a Indii? Ústavní reforma, tady říkali kolegové, Mm, vlastně mnoho zemí se takto rozhodlo změnit si ústavu, když se jejich vedoucí rozhodli, že si chtějí prodloužit uh, dobu vlády, například Cameron, tam už je eh, ten hlavní představitel u moci asi 30 let. Na druhou stranu si myslím, že tyto referendum, které dává svobodnou možnost guinejským eh, občanům si ústavu změnit nebo tu změnu zamítnout a my spíše bychom měli zajistit, aby to referendum probíhalo legálně, čestným způsobem a pak je to na Gvinencích samotných, aby se rozhodli, zda chtějí ústavu změnit či ne. Děkuji, tím se dostáváme k postupu Catch the Eye. Ve 12 hodin máme hlasování a před námi ještě jedna rozprava. Chtěla bych oznámit, že máme šest přihlášek o slovo. Já dovoluji pouze jednoho řečníka za frakci. A

paní předsedkyně jeden den eh, a to už je dávno došlo k demokratickým volbám ale potom se snažili být znovu a znovu zvoleni v africe a snaží se porušovat ústavu a vyvolávat pseudoreferendum aby se udrželi eh, u moci nekonečně dlouho. Je to řetěz, který vysvětluje um, represe jejich lidu a proti tomu masivně protestují lidé. Vzpomeňme na masakr v roce 2009 s více než čtyřmisty mrtvými, zraněnými dětmi a ženami. Je naprosto nezbytné, aby Evropská unie eh, začala jednat a řešit otázky ukořené. Je třeba také poskytovat azyl těm, kteří v současné době se nachází na Kanárských ostrovech a snaží se dostat do Evropy. Je třeba podporovat stabilitu a demokracii v Gvineji a na celém africkém kontinentu. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a teď kolega Wons. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. My zde odsuzujeme násilí v Gvineji, Konakry, porušování lidských práv. A já to odsuzuji všude tento parlament odsuzuje zneužívání lidských práv všude ve světě, ovšem zavírá oči před stejnou situací v našich členských státech. Od, novem, od listopadu 2018 francouzští policisté neustále útočí na protestanty proti neoliberálním reformám Macrona, používají zbraně, používají mm, slzný plyn a vidíme, že tam došlo k dvěma zabitým, 350 Eh, zraněných eh, na lepce, 45 lidí přišlo o oko, 5 lidí přišlo o ruku. My zde žádáme to, aby se Gvinea, aby Gvinea uznala základní práva. Proč my nežádáme od francouzské vlády, aby udělala to samé, nebo španělská vláda, pokud jde o katalánské protestanty, aby rovněž postupovala férově? Děkuji. Rozprava bude ukončena stanoviskem paní komisařky. Prosím, paní Dali, máte slovo. Uh, Evropská unie je dlouhodobým partnerem Gvineje. Je to země, která zaznamenala základní, zásadní pokrok od roku 2010, prvních demokratických voleb, kdy Alfa Conde se stal prezidentem této země. Stabilita této země, prosperita této země je zásadní pro celý region a zároveň pro Evropskou unii od února 2018, kdy došlo k místním volbám, sociálně politická situace v této zemi se stala čím dále tím napjatější. Možnost nové ústavy, která by znamenala to, že prezident Kondé by mohl zůstat u moci i po skončení druhého a posledního prezidentského mandátu spojilo opoziční strany v určitém národně frontě, která začala bránit ústavu této země. Vedlo to k častým demonstracím proti tomuto třetímu prezidentskému mandátu. Tyto demonstrace byly často rozprášeny bezpečnostními složkami, opoziční představitelé zadržení, základní práva, především svoboda projevu nebyla respektována. Od poloviny října 2018 došlo k tomu, že asi 30 demonstrantů přišlo o život. Údajně byli zabiti střelnými zbraněmi ze strany bezpečnostních složek. Evropská unie mnohokrát žádala o řádné vyšetření těchto událostí a volala potom, aby zodpovědní nebo pachatelé byli pohnáni přes zodpovědnost. Příprava legislativních voleb, které by měly proběhnout 1. třetí, pouze zvyšuje napětí v tomto kontextu. Máme veliké obavy ohledně kredibility jednotlivých seznamů kandidátů a právě proto dvě opoziční strany se rozhodly bojkotovat mm, tyto volby. I když volební komise v roce 2015-16 doporučovala revizi celého tohoto systému, tak aby, jsme, aby to odráželo skutečnou situaci voličů, bohužel eh, k této revizi došlo pouze částečně. Legislativní volby by měly být propojeny s s referendem o návrhu instituce, která byla, eh, ústavy, která byla prezentována v prosinci, tak aby prezident Kondé mohl dále pokračovat v úřadu, rozdělilo tuto zemi. Proto je zde jasné riziko rozsáhlé nestability a polarizace, včetně možného konfliktu v rámci etnických linií. My společně s našimi partnery, spojenými eh, OSN, spojenými státy, Francii, eh, Africkou unii voláme po dialogu mezi jednotlivými zeměmi a eh, po řešení této situace klidným způsobem. Transparentní volební proces je tím nejlepším způsobem, který by mohl zajistit účast na volbách a i akceptování výsledku těchto voleb. Každá země má právo modernizovat, novelizovat svou ústavu. Všem změna těchto základních práv by měla být založena na inkluzivní konzultaci a vést k rozsáhlému koncensu, který zde v současné době nevidíme. Referendum několik měsíců před prezidentskými volbami není v souladu s osvědčenou praxi, kterou doporučuje Africká unie a ECOWAS. Západoafrický region získal demokratickou důvěru právě na základě dodržování těchto principů. A v tomto kontextu mluvčí vysokého představitele pana Borela v pátek minulý týden volal po inkluzivním dialogu, který by zabránil další eskalaci násilí a vytvoření podmínek pro transparentní volby, na kterých by se mohly zúčastnit všechny strany. Pouze klima politického, občanského prostoru, který je respektován a ukončení porušování lidských práv může vytvořit podmínky, které by mohly vést k takovému rozsáhlému dialogu. Pokud toho chceme dosáhnout, všechny subjekty by měly za svou prioritu považovat klid a mír Gvineji a měli by být připraveni přispět k takovému procesu. My samozřejmě budeme spolupracovat s OSN, Africkou unii i ECOWASem. Evropská unie bude nadále velice jasně zaangažována i e, s obránci lidských práv, s občanskou společností a podporovat rezilienci celé společnosti, protože tato krize by měla nadále být jednou z našich priorit, které věnujeme pozornost. Děkujeme, paní komisařko. Tím jsme uzavřeli naši rozpravu a na závěr rozpravy eh, bylo předloženo šest návrhů usnesení, hlasovat se bude dnes. Eh, a další rozprava se týká dětské práce v madagaskarských dolech. Bohužel už jsme ve spoždění a proto bych vás žádala bohužel upustit v této rozpravě od modrých karet. Bohužel už je nebudu moci připustit. Za autory má slovo nejprve kolega Bilde. Kolegyně, omlouvá se paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Žilí má 13 let, ale už nebude chodit do školy. 25 centimů dostává denně a musí pracovat v dolech ve strašném vedru na Madagaskaru. E, bude trpět tím, že musela pracovat v těch dolech na slídu, stejně jako celá řada dalších nezletilých, dalších dětí. V podstatě je to asi 13 milionů dětí, které provádějí velice nebezpečné práce, což je eh, proti mezinárodnímu právu. Je velice eh, Madagaskar se nejdříve snažil něco s tím dělat, což bylo uznáno v roce 2016 americkou organizací pracování. Ale Madagaskar i nadále bohužel nevykořenil dětskou práci velké procento vývozu, asi 80% vývozu slídy z Madagaskaru jde do Číny a pak se nám to vrací sem do Evropy v rámci elektronických zařízení. Je Vzpomeňme ale na veškeré ty děti, které vlastně to, za to platí někdy svým životem. Je to v rozporu s etikou a s, s humánními principy. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A jako další kolegyně Rose na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí kolegové. Všichni souhlasíme s tím v tomto Evropském parlamentu, že je třeba bojovat proti dětské práci na Madagaskaru. Situace je naprosto neúnosná a nemůže pokračovat je nepřijatelná. Eh, předsedkyně komise Ursula von der Leyen oznámila politiku nulové tolerance vůči dětské práci, ale bylo by pokrytecké toto prohlašovat, aniž by se dali k dispozici dostačující prostředky. Eh, prvním nástrojem jsou dohody o obchodu. Všechny by měly zahrnovat také otázku dětské práce cestou závazných kapitol týkajících se dodržování lidských práv a udržitelného rozvoje. Druhým nástrojem je povinnost svědomitosti podniků. To musí musí být též povinné. Žádá o to mnoho států. Podniky musí kontrolovat zásoby a musí dostat své odpovědnosti v souladu s normami OECD. Třetím nástrojem jsou závazné smlouvy nadnárodních společností, které musí dodržovat lidská práva. V současné době se o tom vyjednává s OSN. Rada musí dát mandát komisi, aby se pokročilo v této otázce, aby se rychle reagovalo. Potřebujeme velice silné usnesení tohoto parlamentu. Pustme se do práce. Děkuji. Další řečnicí je kolega Insir na minutu 30. Fru talman, tänk om din telefon eller bil existerar på kost... Paní předsedkyně, eh, představte si, že vaše auto či váš telefon byl vyroben na zádech dětské práce a možná, že proto došlo také k dětským úmrtím. Eh, mě, pro mě je to strašlivé. Mm děti v madagaskarských dolech eh, pracují v otrockých podmínkách. Děti nepatří do dolů, nepatří na trh práce, patří do školy. Ve škole si mají rozvíjet své tužby. Celá společnost nese odpovědnost a země a Podniky, eh, stejně tak jako mezinárodní společenství, musí dostat své společnosti, musíme potírat příčiny a sice bojovat proti chudobě a musíme také zahájit realizaci odpovídajících opatření. Podniky v celém světě musí dostat své odpovědnosti eh, v celém řetězci dodavatelském. Není přípustné, eh, aby nedbali na lidská práva, prostě odsunuli stranou. Lidská práva, práva dětí musí být dodržována a není možno o nich vyjednávat. Musí být prostě respektována. A existuje-li téma, eh, na, o kterém si jistě budeme zajedno v tomto parlamentu, tak to je, že musíme chránit ty nejzranitelnější skupiny v naší společnosti a to jsou děti. A nyní kolega Čarnecký. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Málo kdy v naší politice hovoříme o takových věcech jako černobílý film. Zde prostě to nemůžeme nějak vysvětlit, nejsou zde žádné smírňující okolnosti, které by mohly omluvit toto situaci. Já si myslím, že každý z nás má buď děti nebo vnuky, vnoučata, pamatujeme si když těmto dětem bylo, na, byly náctileté nebo možná ještě mladší a uvědomujeme si, že tyto děti nebyly schopny pracovat fyzicky a já si skutečně myslím, že v této záležitosti, v tomto konkrétním případě musíme velice jasně vyslat signál morálního pohoršení, ale zároveň politického opovržení a opravdu tlaku, aby nedošlo, nedocházelo k této situaci. Naše ekonomická i humanitární pomoc musí být podmíněná tím, že tato země přestane s těmito praktikami. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Šolc na minuto. Děkuji vám, paní předsedkyně. za tím, co tady hovoříme, 11 tisíc dětí dýchají prach v dolech na Slídu v Madagaskaru. Některým není ani pět let. E, pracují v naprosto nezdravých podmínkách. Jak dlouho můžeme ignorovat toto utrpení dětí, kteří pracují v dolech pro naše společnosti? Mm, Evropská unie a zejména Estonsko musí vyvinout úsilí a dostat odpovědnosti pro to, aby nastolili legální rámec pro naše společnosti při těžbě nerostných surovin. Potřebujeme due diligence, chceme-li dodržovat legislativu a musíme zajít nulovou toleranci vůči práci dětí. Musíme implementovat eh, politiky eh, férového obchodu, abychom také dodržovali trvale udržitelné cíle OSN. Musíme zahájit specifický dialog rovněž s Čínou a dalšími dovozci s Lídy a s vládou Madagaskaru, abychom všichni spolupracovali pro to, aby se skoncovalo s vykořišťováním dětí a jejich práce na Madagaskaru do roku 2030. Děkuji a nyní eh, kolegyně Zovku na tři minuty. This resolution Toto usnesení, v tomto usnesení Evropský parlament odsuzuje neakceptovatelnou dětskou práci ve všech formách. Proto žádáme, aby eh, madagarské orgány zajistily práva dětí, jejich bezpečnost a integritu. Mnoho dětí právě pracuje v dolech na slídu, roste export Eh, te, tohoto nerostu a klesá jeho cena, co samozřejmě vede k zneužívání pracovní síly. Pracovní podmínky v těchto dolech jsou šílené, ohrožují zdraví a bezpečnost dětí, které jsou neustále vystavovány chronickým respiračním problémům, eh, úrazům, trpí psychickým i fyzickým týráním. Eliminace chudoby je jediná možnost, jak vytvořit podmínky pro eradikaci dětské práce. Vyžaduje to komplexní přístup, přístup, zacílené eh, opatření v oblasti sociální ochrany a i vzdělávání. Madagaskar udělal určitý pokrek tím, že přijal práci, která bojuje, zákony, které bojují proti dětské práci a eh, zvýšil věk z 15 na 16 let. Navíc revidoval i kodex eh, pro těžbu a zároveň žádá plnění mezinárodních včetně sociálních a environmentálních standardů, mm, důstojné práce a respektování lidských i dětských práv. Ovšem místní orgány zatím my jsme zatím neaplikovali žádné sankce, protože zde nejsou dostatečné zdroje, monitorovací kapacity ani kapacity pro vymáhání této legislativy. My můžeme udělat náš kus práce. Na základě tohoto usnesení žádáme, aby EU podporovala různé projekty, iniciativy, které budou bojovat proti dětské práci na Madagaskaru. EU aktivně bojovala proti dětské práci prostřednictvím obchodních um, a rozvojových politik, což je v souladu i s se slibem předsedkyně Evropské komise ohledně nulové tolerance eh, dětské práce v našich obchodních politikách. Dámy a pánové, nikdo a rozhodně ne žádné dítě si nezaslouží pracovat v takových šílených podmínkách, zneužívání dětí. To je něco, čemu musíme věnovat obrovskou pozornost a tímto usnesením vysíláme jasný signál celému světu. Děkuji. Thank you so much. Next ist die Kollegin Děkuji. Další řečnice je kolegyně Vautmans na minutu 30 vteřin. Děkuji paní předsedkyni, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Eh, často jsme byli svědky obdobné situace. Já jsem to musela, či respektive viděla na vlastní oči děti, které byly velice malé, které již od útlého, nejútlenějšího věku jsou posílány do dolů, aby tam pracovali. Jde o to, aby byly děti co možná nejmenší, aby eh, vlastně se dokázali vměstnat do těch velice malých tunelů. Je tedy třeba, abychom zajistili, že dětská práce bude na Madagaskaru zakázána nejpestěji do roku 2025. Celosvětuje pracuje více než 120 milionů lidí. E, promiňte, dětí. Tyto děti pracují na místo toho, aby chodili do školy, na místo toho, aby si hráli. A musím říci, že vyjednávání a usnesení byla velice pracná, obtížná. Mnoho žen to podpořilo. Nakonec se nám to podařilo. V Madagaskaru musí v dolech pracovat 11 tisíc dětí. Madagaskar je samozřejmě jedna vůbec z nejchudších zemí na světě a proto musíme Madagaskaru pomoci skoncovat dětskou prací. Na Madagaskaru pracuje jedno ze dvou dětí. Já tedy apeluji na komisi a také na paní předsedkyni Ursulu von der Leyen, která slíbila, že z toho udělá svou prioritu. Je tedy třeba, aby Evropská komise předložila uh, ještě před létem akční plán na vymícení dětské práce. Děkuji. A jako další kolega Kelly za EPP. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Toto je jedno opravdu z nejsmutnějších usnesení, o kterém jsme kdy diskutovali v Evropském parlamentu, protože se týká dětí a dětské práce. V tomto konkrétním případě jsou to doly na Slídu v Madagaskaru, kde tyto, tyto dívky, chlapci, dokonce pětiletí pracují. Asi 62 těchto pracovníků je mladších 18 let a to je opravdu neakceptovatelné. Tyto děti nemohou chodit do školy, nemají možnost rozvíjet svůj potenciál, svou budoucnost, jejich zdraví především, plíce, eh, jakož i růst je postižen, zastaven, nejsou téměř, nedostávají téměř žádnou žádnou mzdu za tuto dětskou práci. A my jsme se zavázali, že dojde k vymícení tohoto nešvaru do roku 2025. Je to cíl naší komise a všichni bychom se o to měli snažit. Děkuji za SAD, nyní kolega Arena na minutu, děkuji. Já jsem velice rozhorčená diskusí, kterou dnes vedeme. I když samozřejmě souhlasím s tím, když říkáme, že naprosto nepřijatelné, aby pracovali děti na Madagaskaru, ale drazí kolegové, když bylo zapotřebí eh, zvolit Mm, zákon o povinné due diligence pro podniky pravice, Renew a EPP hlasovali proti. Když bylo zapotřebí dát kapitolu trvale udržitelného rozvoje a opatřit je sankcemi, Eh, skupina Renew a skupina EPP hlasovala proti. Když bylo třeba bojovat proti mezinárodním obchodním smlouvám, které postupují nelegálně a zavázat jak povinnostem dodržovat pravidla, Renew a EPP hlasovali proti. Když bylo třeba schvalovat další zákony v tomto do EPP, Renew, sice ne všichni, ale hlasovali proti. No tak tedy poslyšte, promiňte, my tady voláme proti dětské práci a přitom tady máme usnesení, které vůbec není závazné. Je to pokrytectví, já to podpořím, ale je to pokrytecké od našeho parlamentu konat tímto způsobem. Děkuji a teď má slovo paní kolegyně Charanzová. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, paní komisařko. 47% místních dětí od 5 do 17 let pracují v, v dolech a nechodí do školy. To znamená, že nemají přístup ke vzdělání, jejich eh, životy jsou ohrožovány každý den v nebezpečných eh, pr- eh, pracech, především v dole. Každé dítě má právo na vzdělání má právo na životní podmínky, které podporují fyzické, mentální i sociální mm, eh, podmínky a rozvoj těchto dětí. Dětská práce to podkopává. EU se zavázala k vymícení tohoto nešvaru do roku 2025, což znamená pět dalších let utrpení dětí nejenom na Madagaskaru, ale i jinde a mnoho ztracených životů, jakož i zničených budoucnosti. Musíme ukončit dětskou práci ještě rychleji. Dříve musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili země při přijímání odpovědné legislativy a aktivit, které by dosáhly tohoto cíle. Renew Europe říká jasně, naše závazky komise by měly být mnohem smysluplnějšími a měly by s tím jít do ruku v ruce jednotlivé akce. jako koně Pirbakas na minutu 30 za frakci ID. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Téma, kterému se věduje, vlastně spochybně náš model celosvětové produkty, která se zakládá pouze na ekonomii nutit děti, aby mohli, museli pracovat pro to, aby se do Evropy mohli vyvážet co možná nejlevnější produkty tím, že se ničí životní prostředí. To je ultraliberální produktivistický model, který ovšem hájí Evropská unie a který potom vede k takovému topu vykořišťování k dětské práci, tak jak se to odhrává v dolech na Madagaskaru. Nutit děti, aby pracovali, je tedy váš ekonomický model, který se Evropská unie přeje? Nutit děti, aby pracovali? Za skupinu ID musím říci, že pro nás je budoucnost eh, lokální, pragmatický a ne globální svět bez hranic. Pro nás je na čase, abychom se vrátili k inteligentnímu protekcionismu, který vždy bude varovat eh, spotřebitele, aby přesně věděl, odkud přichází ty produkty a že například jsou produktem dětské práce v dolech. Jak chcete tady provazovat ekologii, když nerespektujete samotného člověka? Jak chcete i nadále do Evropy dovážet produkty, které vznikly tak, že se vykořišťovaly děti, že museli pracovat? Budeme, pokud budeme mít Evropu národů a inteligentní protekcionismu, který se bude opírat o lokalismus a o spravedlivou obchodní výměnu, bychom takovou tu situaci neměli. Kdybychom měli Evropu, která bude chránit své obyvatelstvo a své národy, pokud bychom měli dobré státní služby a neopak, tak bychom v takovéto situaci nebyli. Milí kolegové, naslouchejte svým národům a naslouchejte tomu, jak hlasují. Je čas konečně začít jednat. Děkuji. Prosím, dodržujte eh, čas, který je vám vyměřen, protože musíme končit 11.59. A nyní za zelené Heidi Hautala. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, lidská a ekologická cena za naše moderní telefony a blištící se auta se stává ne, netolerovatelným, protože víme, že byly vyráběny dětskou prací, nucenou prací, bez jakékoliv znalosti spotřebitele kde, odkud tyto produkty opravdu pocházejí. A pak, když parlament bere sám sebe vážně eh, a dnes voláme eh, potom, eh, aby se nedovážela na trh EU takováto e, komodita. Je třeba zavázat nadnárodní společnosti, které tam operují e, k povinnosti, ke svědomitosti. Chceme-li vymítit dětskou práci. Můžeme to udělat, ale musíme potírat e, příčiny a proto musíme zavést tuto povinnost due diligence pro podniky. Děkuji a nyní má slovo kolega Bělan. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dětská práce na Madagaskaru je všeobecným problémem. Více než 230 tisíc dětí je zneužíváno v oblasti v, pra, v, pracech, v práci v rámci dolech. Od pěti let pracují v um, zlatých dolech, v dolech na minerály, trpí dýchacími problémy, malárii, mají problémy s růstem, pracují v nebezpečných podmínkách. Místní orgány mají zákon, který reguluje práce dětí nad 15 let. Bohužel výkon tohoto práva není dostatečný, aby vyřešil tento zásadní problém. Proto žádáme, aby Madagaskar chránil práva dětí, aby jim zajistil bezpečí, odpovědné vzdělání a zároveň aby jednal v souladu s mezinárodními konvencemi a Eh, zákony. Komise by měla přijít s evropskou strategii pro Afriku, která by byla založena na ambicích vyváženého rozvoje a zároveň musíme tlačit na dodržování práv dětí v Africe. Děkuji. Děkuji, nyní kolega Šenčíš, na minutu. Mike, please. Mikrofon injenica da u madagaskaru djeca rade po twelve sati u mranim vruim i otrovnim jamama hmm. děti jsou nuceny pracovat až 12 hodin za 40 centů denně. To je prostě degradující pro lidskou rasu. Eh, máme stejné eh, doly v Číně, kde dochází ke stejnému vykořišťování. A kdo za to může? No neoliberalismus špatný systém, který ničí všechno eh, na národní eh, i sociální úrovni. Je to systém, který se snaží pouze sloužit těm, kteří eh, z toho mají zisk a těch je málo proti mnoha. Je to prostě nepřítel na planetě Zemi. Tento neoliberalismus je proti udržitelnosti. Musíme se starat o naši budoucnost. Musíme se starat o systematickou změnu a vlastnictví nerostných bohatství pro země, odkud pocházejí. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, více než milion dětí musí na Madagaskaru pracovat. Tisíce z nich pracuje v dolech, v nebezpečných podmínkách. Místní úřady udělaly určitý pokrok a snaží se vyřešit tento zásadní problém. Zásadní je ale dělat něco konkrétnějšího. Musí dojít k zásadní kontrole této situace, k vyšetřování jakéhokoliv vykořišťování, zároveň to, že doly, které zaměstnávají děti, nesmí mít licence, povolení a tak dále. Na základě informací e, UNICEFu 27 místních lidí žije e, v chudobě a 47 dětí e, trpí podvýživou, čili nemůžeme eliminovat eh, dětskou práci, pokud tam je taková obrovská chudoba. My musíme podporovat Madagaskar v rámci naší rozvojové pomoci a tím bychom měli podpořit i přístup k vzdělávání, protože je to důležité nejenom s ohledem na práva každého dítěte, ale i celkového rozvoje celé země. Děkuji. A nyní paní Volat na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. 11 tisíc dětí na Madagaskaru a celosvětově 150 milionů dětí i kvůli naší spotřebě pracuje, onemocní nebo dokonce kvůli tomu zemře, tak je to naše záležitost. Proto apeluji nutně na radu a na komisi, aby měli jasný mandát a mohli se konstruktivně zapojit do stávajících vyjednávání v rámci OSN, aby existovala závazná povinnost pro nadnárodní společnosti. A já velice lituji toho, že Rada se dnešní rozpravy neúčastní. Na dobrovolném základu to dosud nefungovalo. Globální dodavatelské řetězce jsou i nadále znečištěni dětskou prací. Proto potřebujeme závazná pravidla a sankce Musíme jasně zakázat dětskou eh, práci a musí to být nutná podmínka našich mezinárodních obchodních vztahů. Protože pokud někdo jeden den hovoří o lidských právech a druhý den eh, uzavírá vykořišťovatelské obchodní dohody, no tak je to čisté pokrytectví. My musíme v rámci našich obchodní dohod také zajistit zdraví dětí a jejich dobrý rozvoj. Děkuji. Kolegyně Vysněvská je na seznamu řečníků, ale nevidím ji zde. Pokud tady jste, prosím, přihlašte se a jinak půjdeme dál a slovo bude mít kolega Biedroni na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Když pracuje dospělý člověk, tak to je práce. Ovšem, práce dítěte musí být pojmenována tím, čím to je. Dítě by nemělo pracovat, mělo by se hrát, mělo by se vzdělávat. Dětská práce, to je v podstatě, když to takto pojmenuje, to je oxymoron bohužel i pětileté děti mm, představují než polovinu pracujících dětí na Madagaskaru v dole. To znamená, že nejméně 11 tisíc těchto dětí se podílí na těžbě na těžbě slídy, která se používá v automobilech, telefonech. Co to znamená? Tyto děti pracují pro nás, pro Evropany. Lidé jsou závislí na těžbě, na příjmech z těžby na Madagaskaru, ovšem vykořišťování dětí musí být ukončeno a my musíme udělat eh, to samé u nás. Nesmíme přijímat zákony, které v podstatě umožňují potom zneužívání dětí po celém světě. To je pokrytectví. Děkuji nyní kolegyně Rfaska na minutu. Děkuji, Děkuji za slovo, paní předsedající. Není žádná omluva pro práce dětí. Je to často velice těžká, nebezpečná práce. Na základě Mezinárodní organizace práce máme na světě více než 351 milionů dětí, které pracují na celém světě. 175 milionů těchto dětí pracuje v nebezpečných podmínkách. To je rozsah celého problému. Je to dramatická situace. Na Madagaskaru mm, vidíme mm, asi 74 procent lidí, kteří žijí v chudobě. A to je jedna z nejzávažnějších příčin práce dětí, protože prostě je to krajní chudoba. Každé třetí dítě trpí pod výživou. Matky umírají stokrát častěji u porodu než v Polsku v mé zemi podvýživa dětí mladších pěti let. Děti pracují v těžkých, nebezpečných podmínkách, velice často právě při těžbě slídy. Proto žádáme, aby místní orgány chránily práva děti a ukončili dětskou práci a tato, tyto naše výzvy musí být hmotnější, jasnější. Na Catch the Eye mám šest přihlášek ze tří frakcí. Já bych to ráda udělala zas tak, že za frakce dostane vždy místo jeden řečník. Dívám se na paní komisařku otázku a táže se jí, zda eh, by mohla mít proslov krátký, pakliže nic nebude mít proti tomu, tak nejprve eh, dostane slovo kolegyně Novak na minutu. Moje země, Slovinsko, je malou zemí, ale Přesto máme velmi úzké vztahy s Madagaskarem, protože mnoho slovinských knězů jsou na Madagaskaru na misi pracují pouze nejenom jako kněz, kněží, ale snaží se pomáhat populaci. Máme tady například misionáře Opeku, který chodí do slamu a pomáhá lidem, aby dostali speciální možnost osídlování, eh, snaží se rozšiřovat osvětu mezi rodiči, snaží se jim poskytovat a zařizovat možnosti, aby mohli žít v malých domech a děti mohly chodit do školy. Organizují a snaží se se organizovat jejich život v co nejlepší možném rámci, aby děti mohly doškolit. A je to nejlepší příklad, jak lze pomáhat třetímu světu. A e, je třeba, aby tak postupovala také vláda. Prosím pěkně, sedejte si v klidu, aby kolegové se mohli ještě vyjádřit, kolega Činici. Děkuji, paní předsedkyně. Madagaskar je jedna z nejchudších zemí světa. Dětská práce je tam oficiálně zakázána a přesto téměř 25% dětí mezi 5 a 17 lety pracuje na plantážích, kde se vystaje vanilka, eh, pracují jako otroci v domácnosti nebo právě v dolech eh, na slídu. To je realita těchto dětí, kteří každý den chodí pracovat do dolů na slídu, často nelegálně. Je to nebezpečné pro jejich zdravý vývoj a pro jejich zdravotní stav. E, za svou práci nedostávají stejně žádné peníze, musí e, slídu čistit vlastníma rukama, e, často se zraní a také jsou vystaveni dalším typům nebezpečí. Předpisy pro dětské práce existují, nemůžeme vždy jenom slavit výročí těchto předpisů a zároveň vidět, že těto děti stále ještě pracovat musí. Musíme se snažit zajistit, aby podniky, které používají tyto materiály, převzaly odpovědnost a dále musíme podporovat chudé země. Paní komisařko, paní předsedkyně přerušuje řečnici, je mi líto. Jako další kolegyně Deli. A já vás prosím, eh, usaďte se v klidu. Já si myslím, že nikdo mm, nezná nikoho, kdo podporuje dětskou práci, ale pokračuje to. Včera jsme se dohodli, dokonce na naší obchodní dohodě s zemí, kde existuje dětská práce. Proč k tomu dochází? Myslíte, že rodiče děti na Madagaskaru nechtějí, aby tyto děti chodily do školy, aby nepracovali? Samozřejmě, že chtějí, ale nemají žádnou alternativu, protože jejich děti jsou oběti kapitalismu, industriál, um, podniků, suchu, klimatických změn. A my zde máme nadnárodní společnosti, evropské společnosti, které tam dělají uh, biznis a podnikají toto, tyto návrhy jsou patetické, to když to v podstatě jako kdybyste žádali, aby vlk nesnědl kozu, prostě žádné penalizační opatření, žádná závazná legislativa. Oni nepotřebují žádné um, slzy krokodýly, oni potřebují konkrétní kroky. Ano, a nyní dávám slovo paní komisařce Eleně Dal. Poprosila bych vás, abyste respektovali, paní komisařku, abyste se posadili na samý místa opravdu tiše a nyní to už bude paní komisařka. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, v posledních několika měsících jsme zaznamenali závažné, opravdu zneklidňující informace ohledně vykořišťování dětí právě v dolech na těžbu slídy na Madagaskaru. My to nemůžeme tolerovat. Je to situace, ve které děti jsou nuceň. Já to, paní mm, předsedkyně, to, to, to, já skutečně nevím, si to zvládnu. Milí kolegové, kolegyně, paní komisařka dokonce musela přerušit svůj projev, protože není schopná vás překřičet. Kdybyste, prosím, prosím, se stišili. Děkuji, děkuji, prosím. Kdybyste všichni poslouchali paní komisařku, buď zůstali mimo sál, nebo se posadili v klidu. My prostě nemůžeme tolerovat tuto situaci, ve které děti jsou nuceny pracovat v těchto příšerných podmínkách, nemají právo na vzdělání. Musíme chránit tyto děti, ale zároveň musíme reagovat na příčiny eh, této situace. Téměř 46 tisíc tun eh, slídy, mm, kterou vytěžil Madagaskar v loňském roce, asi 90% šlo do Číny, podle informací, které máme eh, z mezinárodní organizace. Ano, due diligence musí být přítomná v tomto dodavatelském řetězci, to je jasné, ale ta kapacita a odpovědnost státních institucí na Madagaskaru rovněž hraje svou roli pokud jde i o rozvojovou spolupráci se, společ, s, s Evropskou unii, to jsou zásadní prvky. Mnoho z vás ví, určitě ví, že jsme udělali pozitivní akce, tak abychom eh, eliminovali rizika v tomto dodavatelském řetězci a eliminovali konflikty minerály, tantalum, eh, zlato, to jiné eh, cenné kovy. A my samozřejmě chceme, aby v příštím roce už tento postup due diligence začal být platný. Paní komisařko, já se omlouvám. Milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste se posadili v klidu. Paní komisařka ještě pořád přednáší mm, svou závěrečnou řeč, prosím. Ano, my nemůžeme přihlížet, zatímco dětská práce, ano, oxymoron. Pan Robert Biedron to řekl velice správně. Dětská práce, tento oxymoron, aby pokračovala v těžebním průmyslu naléhavě žádáme, aby mezinárodní společnosti, které těží slídu na této, eh, v této mm, oblasti, jakož i madagaskarská vláda, musí udělat všechno pro to, aby reagovali na tyto situaci, vyřešili ji a zlepšili vymáhání práv dítěte. Evropská unie dlouhodobě trvá na zavedení due diligence v celém toto řetězci, Nejednou ze strany vlády, ale i soukromých sektorů, které mají hrát svou roli. Evropský parlament v listopadu 2019 organizoval velice důležitou eh, událost, kde právě jednou z priorit tohoto jednání byla těžba slídy dětmi na Madagaskaru. Paní komisařka předsedkyně komise von der Leyenova řekla, že máme nulovou toleranci vůči dětské práci. Předložili jsme usnesení, které přijal třetí výbor Rady bezpečnosti OSN, na základě které rok 2021 bude Mezinárodním rokem pro eliminaci dětské práce. Komise bude publikovat i studii ohledně požadavku v rámci due diligence v rámci celého dodavatelského řetězce. Zkoumáme i stávající nařízení, návrhy v tomto ohledu, všechny možnosti pro regulaci due diligence v operacích jednotlivých podniků i v rámci dodavatelského řetězce komise a samozřejmě to zkoumáme s ohledem na negativní dopad naplnění lidských práv, environmentální dopad, klimatické změny. Není praktické, abychom se měli různý ná, různé národní postupy v tomto ohledu, měli bychom mít celoevropský rámec, vytvořit rovné podmínky a zároveň právní jistotu pro jednotlivé podniky, společnosti a zároveň za, e, umožnit Eh, výhody udržitelného rozvoje. Evropská unie podporuje různé mezinárodní dohody, pokud jde o due diligence v dodavatelském řetězci a vymícení dětské práce. Budeme na tom spolupracovat na mezinárodní půdě, nejenom s ohledem na problémy v Madagaskaru, ale i reagovat na příčiny této situace ekonomické ekonomické podmínky, sociální podmínky pracovníků i jejich rodin a to všechno, co vlastně vytváří podmínky pro eh, tyto nešvary. Děkujeme, paní komisařko. Tím ukončujeme rozpravu. Na závěr rozpravy bylo podáno sedm návrhů usnesení, o kterých se bude hned teď hlasovat. Děkuji vám mnohokrát. Dear colleagues, shall we start? Drazí kolegové, můžeme začít, prosím. Než začneme s hlasováním, mám tady pro vás jedno oznámení. Skupina Renew oznámila předsedovi následující rozhodnutí související se změnou jmenování. Katalin Čech nahrazuje Nikola Danty ve výboru pro zahraniční záležitosti. Nikola Danty ji nahrazuje ve výboru pro průmysl, výzkum a energii. Tato rozhodnutí eh, stoupí v platnost od tohoto oznámení. A nyní se hlas- dostáváme k hlasování. Eh, něco k jednacímu řádu? Eh, eh, pane předsedo, k jednacímu řádu. Služební místa by měli nainstalovat spamové filtry pro naše e-maily. Eh, byli jsme zaplavováni spamy a to je skutečně nemožné, abychom tisíckrát dostávali stejnou zprávu. We took... Ano. Vzali jsme to na vědomí a budu informovat služební místa o této záležitosti. Dodatečný bod informace k tomuto tématu můžeme si sami nastavit vlastní filtry. Přejete-li si. A nyní zahajujeme hlasování. Hlasujeme nejprve o usnesení týkající se republiky Gvineji násilí na protestujících eh, společ, eh, zdvihnutím ruky, promiňte, proti, proti, zdržel se, přijato. A nyní návrh usnesení o dětské práci na Madagaskaru. Nejprve hlasujeme o usnesení předloženém skupinou ID. Prosím, zdvejte ruce pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o smíšené, o společném návrhu usnesení ostatních skupin. Pozměňování 1 a 7 jsou jednotné. Jméno elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Původní text odpadá a nyní 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 8, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Žádáte kontrolu? OK. Kontrola elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Velice se omlouvám. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Pro. Proti. Zdržel se. <laughs> Zkontrolujeme. The is open. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijato. deset Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Žádná kontrola, prosím. tři mm, Jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Čtyři jmenovitě zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o um, eh, pětce s držením rukou. Eh, něco k jednacímu řádu. Dobře, než budeme hlasovat, prosím. Hlasovací zařízení nepracovalo při posledním hlasování, to je pravda. Takže musíte, prosím, započítat i můj hlas. Promiňte. V souladu s jednacím řádem se nic nemění na výsledku hlasování. Eh, fungovalo vaše zařízení eh, při předešlém hlasování? No, dobře, fungovalo to předtím. No, k jednacímu řádu. Jestli vaše hlasovací zařízení nefunguje, snažte se najít jiné místo. A nyní hlasujeme pozměňovací návrh 5 s zdvižením roky pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o usnesení jako celku e, pro, proti, zdržel se, přijato. A postupujeme ke zprávě Mecoli. Systém falešných a pravých dokladů online a sice jmenovitým hlasováním. Ukončuji hlasování. Přijato. Evropský parlament završil první čtení. Nyní budeme hlasovat o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Nejprve návrh usnesení EKR pro proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní návrh uznesení pěti politických skupin. Tři pro, proti, zdržel se, přijato. Jedna ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, Proti. Zdržel se. Kontrola. Zahajuji. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Přijato. Jedna bod jedna původní text pro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 Takže my jsme kontrolovali teda tu druhou část, pokud si pamatuju správně, říká pan předsedající. No, no, no, Dobře. Takže jedna. M, původní text, ve dvou částech. První část. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Jedna bod M, původní text, první část. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 1. Bod V. Původní text. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Jednička, bod, S, bod X, původní text. Tři části. První část eh, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Jednička, bod AA, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 1, bod BB, původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 1, bod je, je původní text, hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení F, původní text ve dvou částech. První část hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Druhá část hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení K ve dvou částech. První část zvedněte ruce pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení M, zvedněte prosím ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. A nyní, než budeme hlasovat o celém usnesení, rád bych vám připomněl to, že byste neměli vytáhnout kartičky ze zařízení předtím, než je ukončeno hlasování, jinak to nebude zaregistrováno. A nyní teda jmenovitě hlasujeme o celém usnesení. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. A je to přijato. Děkuji vám a přeji vám krásný víkend. Okay. Thanks yeah. very much. Thank Thank you. you. Can I ask you, colleagues, for those who... Já bych vás poprosil, milí kolegové, kolegyně, ti z vás, kteří nebudou vysvětlovat hlasování, abyste opustili sál potichu, abychom se mohli věnovat vysvětlování hlasování. Děkuji vám. No change. ne, tady je to rozbitý nějaký. Tě, jo, to se nevypadá. colleagues. Milí kolegové, kolegyně, poprosím vás ještě jednou, abyste opustili náš sál, pokud nebudete poslouchat nebo vysvětlovat vaše hlasování, protože vaše konverzace ruší ostatní v sále. Dobře, takže začínáme s vysvětlováním hlasování. Je to zpráva kolegyně Mecola a prvním řečníkem Milí kolegové, milé kolegyně, prosím, abyste opustili náš sál opravdu potichu. Prvním řečníkem je pan Ronca, má jednu minutu. Děkuji za slovo, paní pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem nesmírně spokojen, nesmírně rád. Těší mě, že Frontex bude mít další nástroj boje proti podvodům, především podvody, které se týkají dokladů, protože to je skutečně něco, co je velice výnosné pro kriminálníky. Chudí lidé z toho určitě nic nemají, z těchto možností. Dělají to pouze lidi za peníze, vydělávají na falešných dokladech. Je to nesmírně nebezpečné pro celou Evropskou unii, pro celý svět a pachatele těchto zločinů a umožňují falešné dokumenty, poskytují je buď zločincům nebo osobám, které prostě chtějí něco skrývat, neplní právo, nedodržují právo a to si myslím, že opravdu narušuje veřejný pořádek u nás i na celém světě. Toto je úžasné usnesení a opravdu jsem rád, že Frontex bude moci mnohem kvalitněji postupovat proti těmto podvodům v celé Evropské unii. Děkuji. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Brudžinský. Máte jednu minutu. Pane Brudžinsky, máte jednu minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Samozřejmě, že jsem hlasoval pro řešení, která umožní boj proti padělatelům dokumentů, proti kriminálníkům, kteří využívají tyto dokumenty, pobřežní stráž i jednotlivé složky národních na národní úrovni aby mohli bojovat proti těmto nešvarům, musí spolupracovat a měli bychom velice jasně říci, že Frontex, jakož i orgány jednotlivých států, které jsou zodpovědny za bezpečnost online dokumentů, musí být vždycky krok před těmito pachateli. A právě proto si myslím, že je velice dobré, že máme toto usnesení a požádat komisie, aby toto uspořádání a toto nařízení bylo uplatněno co nejrychleji, tak aby jednotlivé orgány měly dostatečné nástroje, ještě kvalitnější, efektivnější nástroje pro boj proti tomuto typu um, přestupku a zločinu. Děkuji. Děkujeme a nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování ohledně priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Pan Hajo je prvním řečníkem. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem hlasovala proti tomuto usnesení. Ano, samozřejmě my jsme pro práva žen, musíme je podporovat, ale v tom usnesení se požadují nesmysly, jako například eh, Eh, sexuální výchova pro děti v raném věku, tak aby se podporovalo eh, jejich nalézání genderové identity. Pro mě to je naprosto nemocné. My máme zcela jiné problémy. Například v Německu každý třetí den je zavražděna žena. Od roku 2013 eh, se velice navýšil počet vražd domy. Případy domácího násilí se navýšily od roku, od roku 2014. V roce 2014 to byly 100 3 tisíc eh, případů a o několik let později 114 tisíc případů. A pachatele jsou většinou migranti. A nejenom, že pachatele jsou migranti, ale také většina obětí jsou migranti. Z mého do města z Hessen, Esenu vám řeknu, že většina, 70% žen, které eh, se eh, ucházejí o azyl v těch azylových zařízeních pro země, jsou migrantky. A to je zásadní problém, na který bychom měli poukázat. Děkuji, paní Joron. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, tento parlament evropský tady představuje své usnesení k odpovědící konferenci OSN o statutu žen. Ale tady se vůbec nehovoří o těch zavražděných mladých ženách, vůbec ne o těch 16-letých mladých ženách, který byl podřízen kuk, krk, Salamin. To není Irák, to není Afghánistán, to není Kolumbie, ani to není Bronxu. Salamin, to je v Evropě, to je zde ve Francii tisíc násilných útoků každý den ve Francii a také sexuálních eh, zločinů. To jsou známá fakta. A vy tady chcete institucovat intersexuální analýzmu ve všech eh, institucích Evropské unie. Co chcete dělat? Chcete dávat těm lidem nějaké nálepky? Eh, tímto zapříčiníte řadu dalších obětí. Tolerujete, že útočníci mohou nadále účetčit. A já tedy podporuji naše usnesení, usnesení EKR a hlasoval jsem proti tomuto textu. Děkuji, pan Tomak. Domnule președinte, am votat pentru această rezoluție. Consider că este esențial. Já, já jsem hlasoval. Děkuji vám, pane předsedo. Toto téma je důležité, je třeba skoncovat s diskriminací žen. Stále ještě máme v Evropě ženy ve velice chudých regionech, které jsou vystaveny genderové diskriminaci každý den nemají přístup k financům, k penězům, nemají vůbec ehm, důchody vyvážené. Stále máme tento problém v Evropě a musíme eh, tomu zamezit. Čili já chci, aby ženy byly lépe reprezentovány a jsem pro to, abychom bojovali proti násilí na ženách a jedině vysoké standardy mohou potírat tyto jevy. Děkuji. Mrs. Šajby, one minute. Paní Šajby na minutu. Drazí kolegové, je to po druhé, co hlasujeme o usnesení o rovnosti mužů a žen. Minule to bylo o nerovnosti mezi muži a ženami a dnes hovoříme o prioritách Evropské unie v rámci 164. zasedání statutu žen. A znovu Znovu v tomto textu, který byl odhlasován širokou většinou v Evropském parlamentu, čtu, že nerovnost mužů a žen může být vyřešeno tím, že se navýší důchod pro ženy a e, že tady bude umožněno dávat příspěvky vdovám nebo partner, za partnery, kteří zemřeli. No, kolegové Francie, Renew, Republik en Marche hlasovali pro tento text. A tady to vlastně má dvojí tvář. Kolegové hlasují pro toto usnesení a na druhé straně ve Francii vláda, která je jejich, Macronova vláda, omezuje přístup k důchodům po zemřelých partnerech. No tak kde je ta rovnost mezi muži a ženami? Děkuji. Is... Naším posledním řečníkem je pan Olekas na minutu. Děkuji Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Genderová volnost to není pouze jeden ze základních principů naší společnosti, ale zároveň potřebný, abychom bojovali proti chudobě a pro prosperitu. Měli bychom být aktivnější, bojovat proti různým formám diskriminace. Musíme být aktivnější, eliminovat tu propast, eh, jednak v odměňování, v penzích, mezi muže a ženami. Musíme podporovat eh, ženy v oblasti vzdělávání, v těch oblastech, kde zastoupení žen je nízké, musíme bojovat proti násilí páchaném na ženách a dívkách, včetně obchodování se ženami, sexuálnímu zneužívání, nucených sňací, mutilaci genitálií. a ženy nesmí být ani zneužívány ve válečných konfliktech. Děkuji. Tím jsme ukončili naše řečníky a odročuji jednání do 15.00. Děkuji. paní předsedající. Vychází paní předsedkyně. Krásné odpoledne, kolegové. Zahajuje naše zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a schválené texty jsou k dispozici. Máte nějaké připomínky? V tom případě je zápis schválen. Bodem našeho pořadu jednání je stanovisko komise týkající se bezpečnosti na silnicích. Připomínám, že je možné požádat o přihlášení se KDI a modré karty při použití standardního způsobu žádosti o slovo instrukce najdete na příslušných stránkách. Zahajuji rozpravu a nejprve mi dovolte, abych rovnou dala slovo komisi. Paní komisařko Valean, máte slovo. Děkuji vám paní předsedkyně. Krásné dobré odpoledne, vážení poslanci Evropského parlamentu, drazí kolegové. Děkuji vám mnohokrát, že jste dali na pořad jednání tak významné téma dopravy, které spadá do mého portfolia. A zejména děkuji, že mi dáváte příležitost, abych se s vámi podělila o své myšlenky předtím, než odjedu 19. února do Štokholmu na třetí globální ministerskou konferenci týkající se bezpečnosti na silnicích. Je naší povinností činit vše, co je v našich silách, abychom chránili životy občanek a občanů Evropské unie. Eh, při, příliš mnoho tisíc občanů přichází o život na našich silnicích a mnozí, mnohé tisíce z nich eh, jsou vážně zraněni. To je nepřijatelné a samozřejmě musíme učinit více této oblasti. Bezpečnost na silnicích bude tudíž prioritou mého mandátu a s vaší pomocí eh, z toho můžeme udělat prioritu pro celou Unii. Nezapomínejme přesto na to, že Evropa již učinila ohromný pokrok v bezpečnosti na silnicích v minulých desetiletích. Jsme nejbezpečnějším regionem světa, máme řadu zkušeností a dobré postupy, které můžeme sdílet. Je to příležitost pro evropské vůdcovství v této oblasti. Globálně 1,35 miliony lidí umírá na silnicích každým rokem a nehody na silnicích zabíjí nejvíce mladých lidí v celém světě. Globální úlohou, aby se snížil o 50 umrtí na silnicích, je součástí trvale udržitelných cílů a mělo by se to splnit do konce tohoto roku. A tohoto cíle nedosáhneme. Ale to neznamená, že bychom chtěli snížit naše ambice a a proto budeme podporovat i nadále tento cíl snížení umrtnosti na silnicích a to také řeknu naprosto jasně ve Štokholmu. ministři pro infrastrukturu se budou snažit ve Stockholmu schválit takzvanou Stockholmskou deklaraci prohlášení volající po novém úsilí a nových globálních cílech. Já toto prohlášení podporuji a doufám, že bude schváleno tak, jak je to naplánováno. Dalším krokem bude usnesení na valném shromáždění OSN Komise také velice podporuje tento proces, který povede k takovému usnesení prostřednictvím našich kanceláří v Ženevě a v New Yorku. A to, co platí, jsou výsledky. V Evropě implementujeme bezpečný eh, systém bezpečného přístupu, což je holistický přístup, spočívající na spolupráci, dobřem, dobrém řízení a, a sdílené odpovědnosti ve všech oblastech. V infrastruktuře, automobily, chování a péče po nehodách. Eh, je třeba Uvědomujeme si, že k lidským chybám bude docházet. Eh, řidiče a další uživatelé silnic budou i nadále chybovat na silnicích, tak jak tomu dělají i jinde, protože mílitě se je lidské alkohol a drogy zvyšují nebezpečí, ale není možné, aby umírali lidé na základě chyby. Ministři dopravy EU jednomyslně podpořili naše evropské cíle pro snížení úmrtnosti na silnicích a poprvé také vážné nehody a vážná zranění do roku 2030. Je to součást akčního plánu. První akce již byly zahájeny v minulém roce díky silné podpoře Evropského parlamentu eh, posilujeme a zpřísňujeme pravidla jak na straně managementu infrastruktury a bezpečnosti vozidel a budeme pokračovat v práci na ambiciozní legislativě tento rok a těším se na to, že s vámi budu diskutovat o detailech budoucnosti ale zatím pojďme partnersky spolupracovat tak, abychom zvolili skutečně přístup bezpečnosti na silnicích. Jste vybaveni dostatečně, abyste vyvíjeli tlak i na nás, na vaše členské státy a na průmysl, aby se snažili o dosažení vyšších ambicí v našich respektivních volebních obvodech. Je jasné, že mobilita prochází ohromnými změnami. Klimatické změny znamená, že chceme snižovat emise, digitalizace otvírá nové příležitosti, pro snadnější a čistší mobilitu. Změny ve společnosti budou znamenat, že dojde i ke změnám přístupu k bezpečnosti. Budeme muset se více zaměřit také na zranitelné uživatele silnic a musíme zvažovat také eh, možnost autonomních eh, vozidel, abychom dospěli k uskutečnění naší vize nulové oběti a já si skutečně vážím toho, že jste tento bod dali na pořad jednání. Děkuji vám. Děkujeme, paní komisařko. A nyní za politické skupiny vystoupí za EPP na dvě minuty paní Tun. Prosím, máte slovo. Já jsem si otevřela noviny dneska a tučným písmem tam bylo napsáno, že za prvních 40 eh, dní tohoto roku 100 eh, lidí bylo zabito eh, auty v Polsku a 60 eh, těchto nehod bylo na přechodech pro chodce. Jednalo se o zabité chodce a mm, milá paní komisařko, milá mm, paní předsedající, jsem ráda, že hovoříme o tomto velice důležitém tématu dneska, protože bezpečnost na silnicích je opravdu otázkou života a smrti. V takovém tom opravdovém smyslu slo, mm, slova a ta situace na našich silnicích je dramatická. Minulý rok Evropská unie přijala takové v podstatě nejpokrokovější mm, nařízení v tomto ohledu ohledně bezpečnosti na silnicích, jestli si to pamatujete, v červenci 2022 bude implementováno a mělo by díky tomu dojít k zásadnímu snížení počtu úmrtí na silnici. Ovšem mnoho lidí tvrdí, že i ta nejlepší technická řešení nezlepší situaci přímo na silnicích, pokud uživatelé silnic se chovají nezodpovědným způsobem. Evropská unie musí vzdělávat v tomto ohledu, to často slýcháme, ovšem evropské instituce bohužel nemají kompetence, pokud jde o nějaké televizní nebo rozhlasové programy nebo nějaké, řekněme, organi- organizování ehm, řidičských průkazů, škol a tak dále. Komisař, vážené paní komisařko, milí kolegové, kolegyně, musíme spolupracovat mezi členskými státy opravdu zásadním způsobem, abychom dramaticky snížili počet úmrtí na silnicích. Ano, paní komisařko, naším cílem je skutečně dosáhnout té velké vize nulové úmrtnosti na silnicích a musíme připravit detailní plán, jak toho dosáhnout co nejrychleji. je pozitivní příklady. Londýn, Helsinki, Oslo. To jsou města, která zredukovala dokonce úplně odstranila počet úmrtí vyplývajících z dopravních nehod. Prosím, abychom pokračovali v jejich šlépějích a aby jsme všichni v tomto ohledu byli nakonec úspěšní. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to bude za socialisty a demokraty na tři a půl minuty pan Danielson. Prosím. Tak, tak vy údet, Också tak ty komisionér Valian din... Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji také paní komisařce Valian za její úvodní slova. 500 lidí každý týden v Evropě přijde o život. Jako kdyby každý týden spadla dvě letadla. To by byla také strašná, nepřijatelná katastrofa. Celosvětově viděno je situace ještě horší. 26 tisíc osob každý týden přijde o život. V první řadě jsou to děti a mladí lidé. I když čísla pomalu klesají, tak jsou stále ještě příliš vysoká. Musíme se tedy dobře věnovat otázce bezpečnosti na silnicích a věnovat jí více pozornosti, a to jak v Evropě, tak celosvětově. V Evropské unii musíme nadále pracovat na agendě, kterou již komise měla v rámci tohoto tématu a kterou nyní paní komisařka Valejan hodlá rozvíjet dál. Cíle OSN pro udržitelný rozvoj musíme být také dosaženy a měli bychom si nastavit nové cíle. Je třeba, abychom měli co možná nejméně úmrtí na silnicích a co možná nejméně zraněných, jak v Evropě, tak celosvětově. Švédský minister pro dopravu se zasadilo uspořádání konference o bezpečnosti dopravy, která se bude týkat konat příští týden. To je velice dobrá zpráva. Je třeba, abychom se starali zejména o ty zranitelné, o pěší, o cyklisty a také musíme myslet na bezpečnost dělníků, kteří provádějí práce na silnicích. Musíme tedy lépe chránit e, účastníky dopravního provozu, kteří jsou vystaveni obzvláštnímu nebezpečí. Všichni by se měli cítit bezpečně, když jsou na cestě na kole do práce nebo do školy. Potřebujeme tedy lepší infrastrukturu, také analýzu rychlostních omezení. Toto by mohlo pomoci a pomůže to také ke snižování emisí, což opětovně pomůže k dosažení našich klimatických cílů. Financování z Evropské unie a investice do infrastruktur mohou zajistit dosažení této dlouhodobé perspektivy. Je třeba eh, zlepšit také naše požadavky například na testy. Polovina obyvatel naší planety jsou ženy, ale ukazuje se, že ženy jsou vystaveni mnohem většímu riziku na silnicích než muži. Je to riziko ve výši 70%. Hm, hrozí jim eh, zranění a nebo to, že se stanou obětí dopravní nehody. Proto je třeba eh, se, si situaci dobře zanalizovat a přijít s určitými přizpůsobeními, tak aby všichni byli na silnicích bezpeč, bezpečí, jak muži, tak ženy. Je třeba i zde, v této oblasti, zavést skutečnou rovnoprávnost. Já doufám, že pomocí dnešní rozpravy vyšleme signál té konferenci, která se bude konat příští týden ve Stockholmu, že je třeba, abychom spolupracovali na dosažení našich cílů, které povedou k záchraně životu, já ovšem bych chtěl připomenout, že zatímco zde hovořím, tak pravděpodobně na silnicích zemřelo dalších devět osob. Musíme tedy posíleně spolupracovat, abychom s tímto stavem skoncovali. Děkuji. Nyní pan Flego za Renew. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Každoročně 400 lidí umírá na silnicích, 400 tisíc. A pravděpodobně všichni z nás budou někoho z nás, eh, z blízkých, kdo zemřel na silnici. Musíme zajistit bezpečnost našich rodin a přátel. Velice dobře si uvědomujeme, eh, jak důležité je vyřešit problémy na silnicích. Eh, a víme, že tomu lze zamezit je třeba pomáhat organizacím, protože 1,5 milionů lidí v Evropě každoročně umírá a co je ještě více varující, že velký počet z nich jsou především mladí lidé ve věku 5 až 25 let. Tato čísla jsou burcující a nepřípustná jsou to nepřijatelné náklady za mobilitu. Máme tuto vizi nulových umrtí na silnicích a tuto vizi jsme měli naplnit mezi lety 2010 až 2020, ale my to nesplníme, nenaplníme tuto vizi. Nebyli jsme schopni toto uskutečnit. Máme ambiciozní cíle, ale musí být také reálné. Tam, kde se nejvíce postrádá bezpečnost, je Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko. To jsou země, kde umírá desetkrát víc lidí na silnicích v průměru než kde jinde, než ve srovnání s evropským průměrem. Tedy řidiči tam nejsou horší než řidiči například ve Švédsku. Skutečnost je taková, že v těchto zemích Lidé jezdí ve starých vozidlech, na špatných silnicích, které vedou k umrtě na silnicích. Paní komisařko, nemůžeme dosáhnout našich cílů bez revolučního pokročení v technologiích, které je třeba využívat na silnicích a tyto technologie um, se rozvíjí každým dnem. Eh, musíme si také uvědomit, kolik času budeme potřebovat, abychom eh, je aplikovali. Je třeba také více mm, eh, zavádět sdílení vozidel. Musíme si uvědomit, že budou využívána také autonomní vozidla, také chceme dosáhnout snížení emisí které jsou problémy v našich městech. Nové technologie mohou pomoci snižovat lidské chybování a snížit příčiny nehod o 90 Až do roku 2030 musíme v členských státech pracovat na vyšší bezpečnosti na silnicích máme, do, je třeba zavést dobrou infrastrukturu a dobrou údržbu, tak abychom měli lepší silnici, aby se dál snižoval dopad na nehody, pakliže k ním dojde. Je třeba také snížit daně pro Euro 5, protože tento typ vozidel je nejlepší v případě nehod. Také Musíme se zasazovat o bezpečnost na silnicích, dobré školení, trénink a to je velmi důležité. Možná, že to nevypadá tak fascinující jako nové technologie, ale většina mladých lidí umírá, protože si neuvědomují, jak významná jsou školení v této oblasti. My nebudeme akceptovat, paní komisařko, aby Eh, tato situace pokračovala, třeba zajistí bezpečnost na silnicích. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní za zelené na dvě a půl minuty paní Mec. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, v Evropské unii každý týden umírá asi 500 lidí na našich silnicích. To jsou dvě plná letadla, jako kdyby spadla. Nikdy bychom neakceptovali v letecké dopravě tolik mrtvých. Proč akceptujeme tolik úmrtí v silničním provozu? Ročně jsou to náklady ve výši asi 280 miliard eur a k tomu samozřejmě veškeré ty lidské a sociální tragédie tragédie. Proto vítám příslip Evropské komise, že v rámci příští politiky Evropské unie v oblasti bezpečnosti do prahy zejména eh, má za cíl snížit počet úmrtí na silnicích na polovinu. Toto bude takový klíčem pro to, abychom eh, dokázali dosáhnout toho cíle nulová umrtí na silnicích v roce 2050. Za pomocí umělec inteligence a technologického pokroku jsme schopni značně navýšit bezpečnost na silnicích. Uvědomme si, že při 94% nehodách hrává důležitou roli lidské selhání. Ovšem, automatizovaná silniční doprava sebou ponese nové rizika a nové výzvy, kterým musíme čelit etické otázky, které se budou týkat odpovědnosti autonomních vozidel, ochrana údajů, problémy zdraví a životního problémy, prostředí. Chodci asi e, nemají v sobě žádný potenciál, že by mohli škodit jiným účastníkům silničního provozu, ale e, přesto jsou oni nejvíce vystaveni riziku a jsou vlastně asi třetinou veškerých úmrtí na silnicích. Proto, abychom snížili počet úmrtí, potřebujeme nové městské spa- plánování, které zohlední jak pěší, tak cyklisty, tak automobily. Potřebujeme bezpečnou a udržitelnou mobilitu a potřebujeme pro ně odpovídající strategii. A já jsem potěšená paní komisařko, že ji máte. A strategie je vždy doprovázena opatřeními a já doufám, že splníte svá slova a během příštích let uděláte z bezpečnosti na silnicích silnicích důležitou prioritu. Děkuji vám. Děkujeme a nyní to bude za EKR. Na 1,5 minuty pan Zlotovský, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená paní poslankyně, vážená paní komisařko, Zlepšení bezpečnosti na silnicích, samozřejmě řidičům, pěších, cyklistů, to je obrovská výzva nejenom pro členské státy, ale zároveň i pro Evropskou komisi. Když se podíváme na statistiky, můžeme vidět velice jasně, že mm, i úmrtí na silnicích jsou propojeny s geografii. Ty a zároveň i z rozvinutostí některých regionů, té, které jsou nejméně rozvinuté, tak tam je to skutečně ta situace nejhorší. Více než 55 lidí nám umírá na venkově, na těchto silnicích. To znamená, že potřebujeme mít i jasnou politiku soudržnosti, která umožňuje na místní úrovni investovat do bezpečné infrastruktury a bezpečnosti provozu na silnicích. Samozřejmě, že technologie, lepší bezpečnostní systémy automobilech, to je další krok potřebujeme zároveň se věnovat autonomním vozidlům. To všechno je ale otázkou budoucnosti. Ovšem my již nyní musíme podporovat především mladé řidiče, aby se chovali velice zodpovědně, různé společnosti, které se týkají bezpečnosti, které můžou pomáhat v této oblasti zajištění vyšší bezpečnosti na silnici i automobilech. Domnívám se, že i naše strategie, která se snaží o to, abychom dosáhli nulového úmrtí na silnicích do roku 2050 a myslím, že Evropská komise v tomto ohledu může, může počítat s pomocí Evropského parlamentu. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to bude za GUE NGL. Tři minuty, paní Kontura. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. jsme v podstatě v situaci nouze, v naléhavé situaci a dlužíme všem obětem eh, splnění a naplnění našich ambiciozních cílů. Je důležité, aby Evropský parlament udělal z bezpečnosti na silnicích svou nejvyšší prioritu. Máme stovky mrtvých v Evropě každý týden, i když v Evropě máme asi nejbezpečnější silniční infrastrukturu. Každý rok v Evropě ztrácíme v podstatě jedno malé město. Tolik obětí na životech je na silnicích. Musíme tedy jednat. Ale zatím eh, se to vůbec v našem jednání neprojevuje, ani v našem politickém jednání, ani to není tematizováno v mass médiích, protože proto je tedy třeba, abychom změnili svůj postoj aby se snižoval počet mrtvých na silnicích a chceme dosáhnout cíle nulové, nulových úmrtí. A doufáme, že i ostatní politické frakce zde v parlamentu si přejí stejně ambiciozní politiku. A ptám se, jste čestní v této věci, jste upřímní, protože vy jste náš návrh nepodpořili, který by v podstatě uh, Eh, měl usnesení o bezpečnosti na silnicích, což by bylo výborné, neboť Evropský parlament by se takto jasně vyjádřil s ohledem na mezinárodní konferenci, která se bude konat ve Štokholmu. Evropský parlament musí být aktivní v otázce bezpečnosti na silnicích, jak teoreticky, tak v praxi. Je třeba jít s těmito kroky. Za prvé, musíme se zavázat, že evropský cíl splníme. Je to tedy ten cíl, že do roku 2030 snížíme po těch mrtvých na silnicích o 50% a do roku 2050 nebudou již žádní mrtví na silnicích. K tomu potřebujeme odpovídající finanční rámec, který to podloží a programy. Například programy, jak to je, je ten velký program Road Safety Exchange, to je tedy Zároveň třeba, aby členské státy, které mají velké mezery v této věci, mohly sdílet zkušenosti jiných, kteří mají lepší výsledky. Také potřebujeme, abychom více chránili právě ty nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Je třeba se také zaměřit na autonomní vozidla a zároveň bychom měli zajistit, že veškerá pravidla silničního provozu se budou dobře implementovat, jak na národní úrovni, tak v přeshraničních oblastech. Paní komisařka Valian již dvakrát navštívila výbor pro dopravu a zavázala se, že bude energeticky pracovat na naplnění cíle bezpečnějších silnic v Evropě a jsem rád, že to takto učinila. My nyní v parlamentu musíme spolupracovat s komisí a s členskými státy, abychom vytvořili základy pro lepší strategii a pro ambicioznější právní rámec, aby se nám podařilo skutečně naplnit náš cíl snížení poloviny mrtvých na silnicích, tedy počet mrtvých na silnicích o polovinu do roku 2030. Děkuji. A nyní pan Litken. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko, za vaše slova. Eh, strategie, která byla přijata v červnu 2019, která se snaží eh, snížit zásadním způsobem počet mrtvých na silnicích v Evropě. To je výborné, všichni víme, jak vypadá situace, známe ty strašné případy, rodiny, které ztratili svého člena, byly zničeni tím, že eh, nebyla dostatečná bezpečnost na silnicích. Je tedy třeba, abychom přijali celou řadu opatření. Evropská komise říká, že zejména si přeje provést revizi eh, řidičských průkazů a také přeshraniční spolupráce například možnost odebrat eh, silniční průkaz, že to by taky rádi ještě jednou zrevidovali. Jsou tady různé limitace, alkohol, drogy, nebo či příliš vysoká rychlost na silnicích, pak by byla také možnost odebrat průkaz, to si myslím, že je správný způsob, měli byste jít touto cestou, ale budeme potřebovat konkrétní opatření pro to, abychom zlepšili globální situaci bezpečnosti na silnicích v Evropě. Podívejme se na vývoj posledních let. Tady zjišťujeme jistou stagnaci těch čísel, co se týče bezpečnosti na silnicích je to téměř takové malé zlepšení, ale ono to stagnuje. Ale my chceme, aby ta stagnace pokračovala i nadále, protože my tady máme jasný cíl, že chceme snížit počet zraněných a mrtvých. A také bychom mohli jít ještě dále, zejména ve sdílení dobrých praktik mezi členskými státy. Také bychom měli společně si klást dobré otázky. Za prvé, infrastruktury a vozidla nejsou všude stejná ve všech členských státech. Tady Eh, uznáváme, že v některých členských státech bude třeba ještě dodatečných opatření pro to, aby se zlepšila realita bezpečnosti na silnicích. Tady jsou tři důležité eh, dimenze té bezpečnosti na silnici. Je třeba se podívat na ty rozdíly mezi členskými státy, některé jsou. Eh, vybízím komise, aby se na to podívala, aby se zanalizovala ta čísla a pak přišla s odpovídajícími doporučení specificky pro každý jednotlivý členský stát, abychom měli dobrou praxi všude a abychom mohli zlepšit situaci na silnicích k, směrem k větší bezpečnosti všude v Evropě. Děkuji. Jako další paní Maldonado López, prosím. Krásné odpoledne. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za to, že jste eh, <clears throat> v této rozpravě s námi Eh, hovoříme o tak významných eh, tématech, jako je přežití na silnicích, eh, kde dochází ke každodenním problémům, které znamenají překážky pro naše občany. 25 tisíc občanů umírá každoročně v EU 91% nehod ve Španělsku a úmrtí je způsobeno lidským pochybením. Je třeba soustředit naše úsilí jako Evropský parlament, jako Evropská komise, jako Evropská rada. Na tuto záležitost musíme postupovat jednotně a musíme také spolupracovat se členskými státy. Musíme sehrát zcela klíčovou roli. Musíme si uvědomit, že tady vznikají nové modely autonomních vozidel. Vidíme, že lidský faktor je zcela klíčový v nehodách na silnicích a musíme ho snížit co možná nejlépe, nejvíce za dobrých využití nových technologií, jako například umělé inteligence, aby toto lidské riziko bylo sníženo eh, lidské riziko nebo riziko lidského chování. Musíme být schopni snížit eh, tento velký počet úmrtí. A také třeba soustředit se na jednotný trh. Musíme být například schopni vytvořit a zaručit právní bezpečnost, využívat příslušné technologie a chránit občany a spotřebitele čelící novým výzvám souvisejícím s bezpečností na silnicích. Proto se domnívám, že digitalizace skýtá dobrou příležitost pro bezpečnost a zároveň znamená také novou výzvu a tím by se měla Evropská komise zaobírat. Díky. Muchas gracias. Děkujeme, říká paní předsedající. A dalším řečníkem na 1,5 minuty pan Džambacký. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dnes Vidíme v tomto sále více lidí, než tomu je obvyklé ve čtvrtek odpoledne. To mám opravdu velikou radost. Vážená paní komisařko, já mohu hovořit o tomto smutném tématu na základě vlastní zkušenosti. Pro mnoho lidí toto téma může znít podivně, protože Bezpečnost na silnicích to neznamená pouze, že si zapnete bezpečnostní pás nebo nebudete používat telefon za jízdy. Potřebujeme preventivní opatření. Bezpečnost na silnicích je odpovědnosti řidiče daného vozidla, ale zároveň všech uživatelů silnic v mé zemi, v Bulharsku více než 628 lidí již v letošním roce zemřelo v těchto nehodách na silnicích a to je eh, možná ještě číslo, které je podhodnocené to je samozřejmě i otázka zraněných, kterým se těmito nehodami změní na věky život. V mé zemi ztrácíme více lidí v úmrtích na silnicích než v některých zemích v rámci jiných konfliktů například. Proto je bezpečnost na silnicích mnohem důležitějším tématem než jiná témata, o kterých hovoříme v Evropském parlamentu, například ehm, jak by měly být zakřiveny, okurky a podobně. Bezpečnost na silnicích, to je opravdu zásadní téma. Paní komisařko Baleán, čeká nás v tomto ohledu hodně práce. Vy, jakožto komisařka, jste zodpovědná za mnoho témat propojených s touto problematikou. Měli bychom se rovněž zaměřit i na ty nelogické nápady toho, že nákladní vozidla se musí vracet do země registrace daného vozidla. Já jsem před několika dny dokonce slyšel něco o testech, které jsou dostatečně adaptovány pro ženy, pokud jde o crash testy. Víte, prostě eh, ženy, některé jsou dobré říčky, některé méně, podobně jako je tomu u mužů. mi prostě potřebuje striktnější pravidla pro všechny. Pane kolego, akceptoval byste modrou kartu od kolegyně Tun, takže prosím, paní Tun, promiňte, Pane kolego, kdy jste naposled hovořil zde ve Evropském parlamentu o zakřivení okurek? Protože já jsem zde ve Evropském parlamentu již téměř 11 let a skutečně si nepamatuji, že bychom kdykoliv vedli takovou diskuzi. Je to nějaká specialita EKR z vaší frakce, nebo kde o tom diskutujete? Vážená paní kolegyně. Yes, no, thank you. Vážená paní kolegyně, rád bych vám připomněl, že v posledním volebním období jsme zde, v tomto hemisíklu, v tomto sále hovořili o přísadách donerské omáčky. Možná si to pamatujete, to přece není zásadní či důležité téma. To, o čem hovoříme dneska, například to je něco zásadnější, důležitější. A pokud jde o zakřivení okurek, to bych vám rád připomněl. Možná si už nepamatujete, ale nemá to nic společného s touto důležitou diskuzí. Děkujeme, říká paní předsedající, na 1,5 minuty je to nyní paní Lukačevská, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Bezpečnost na silnicích je zásadním tématem, zásadním tématem pro celou Evropu 200 tisíc lidí má řidičský průkaz, téměř všichni využíváme silniční provoz v posledních 30 letech. Jsme zásadním způsobem navýšili provoz na evropských silnicích, náklady na infrastrukturu rostly šíleným způsobem. A i přesto zde vidíme obrovský počet nehod, obrovský počet úmrtí, takže skutečně to má obrovský finanční dopad, společenský dopad, negativní dopad v rámci celé Evropské unie. Právě proto jsem nesmírně ráda, že bezpečnost na silnici je jední, jednou z priorit Evropské komise a počítám s tím, že paní komisařka Baleán bude nesmírně aktivní v tomto ohledu. Absolutně o tom nepochybuji, že bude postupovat velice aktivně. Já jsem ráda, že zde máme i nové technologie, které by nám pomohly v tomto boji, protože vliv těchto nových technologií může být podobný v současné době, jak tomu bylo v minulosti například to, že jsme začali používat bezpečnostní pásy u řízení disproporce obětí mezi jednotlivými členskými státy, to je další problematika. Mnoho lidí obrátilo pozor na to, že právě ty chudší země s nekvalitnější infrastrukturou trpí mnohem počtem úmrtí na silnicích v rámci dopravních nehod a proto doufám, že toto téma se odstne i v rámci našich jednání o víceletých finančních rámcech. A zároveň je to i určitá možnost vzdělávání. Přece ten, kdo požil alkohol nebo drogy, přece nesmí zasednout eh, do automobilu a řídit. Já skutečně doufám, že toto všechno naše úsilí nám pomůže nějakým způsobem omezit tento nešvar. Je to těžká práce a doufám, že Evropský parlament v tom odvede velikou práci a um, přeji hodně štěstí nám všem Evropanům v tomto ohledu. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, říká paní předsedající. Mám jednoho přihlášeného do části Catch the Eye. Pan Ronsa má slovo, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Toto je nesmírně důležité téma. Evropská unie má před sebou obrovskou práci, protože skutečně s úmrtí na silnicích, um, všechny ty nehody, náklady na léčbu, na očkodnění. To si myslím, že je opravdu ostuda pro Evropskou unii. Ano, máme zde určitý pokrok, ale přesná nás čeká ještě strašně dlouhá cesta. Moc práce, proto já bych byla rád, kdybychom měli určité určitou i možnost, paní komisařko, srovnání toho, jak to vypadá v jednotlivých zemích Evropské unie. Samozřejmě, že nejvíce nehod je v těch eh, zemích, které mají postkomunistickou minulost, protože silniční infrastruktura je tam nejhorší. Právě proto bych vás rád poprosil, paní komisařko, abychom na tomto nešetřili, aby skutečně země měly dostatečné prostředky na dálnice, na Via Carpatia, kterou plánujeme. Potřebujeme poskytovat prostředky místním samozprávám, které velice kvalitně využívají prostředky právě na ty silnice, kde je nejvíce nehod. A v tomto všem úsilí vám, paní komisařko, přeju hodně úspěchu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní bych ráda dala slovo paní komisařce Valeán. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení poslanci, velice si vážím vašich připomínek a vašeho zájmu o toto téma. Jak už jsem zmínila na začátku, spolupracujme společně, vyvíjejme tlak na všechny zúčastněné, aby dosáhla naše snaha viditelných výsledků. Zmínili jste se o cílech, hovořila jsem také o tom cíli, který vyprší tento rok. Hmm, někteří z vás se ptali, proč máme cíle, když je nesplňujeme, ale já si myslím, že mít cíl to je důležitý nástroj pro koncipování politik, a pro zahajování dialogu se všemi zúčastněnými straněmi, abychom měli jasnou vizi do budoucna. A já sama chci, aby jsme měli jasný cíl, proto také uskutečňovali akce a spolupracovali. Potřebujeme všechny z vás Hmm, já jsem se zmínila o těch číslech na začátku a velice ráda bych eh, zopakovala, že prostě žádné číslo umrtnosti na silnicích není přijatelné. A také není přijatelné, abychom si zvykli na to dočítat se a slýchat o úmrtí na silnicích. Proto absolutně nutně potřebujeme konkrétní akce. A já se k tomu zavazuji. Někteří z vás se zmínili o zranitelnosti jak uh, um, uh, chodců a jiných účastníků provozu. Když hovoříme o bezpečnosti, musí občané stát v srdci našich akcí. Máme několik kategorií zranitelných uh, uživatelů silnic. Máme tady cyklisty, motocyklisty, chodce pěší, a to ti jsou vystaveni rizikům zejména v městských oblastech. A my se díváme také na, mobil, na balíček městské mobility a hledíme na to, kde bych, a jak bychom mohli zlepšit bezpečnost ve městech. Bez pochyby všechny tyto kategorie je třeba spojit a díky tomu ohromnému vývoji technologie a díky rozvoje nových způsobů mobilitu ve městech se také zvyšují rizika. A proto se musíme snažit rozvíjet takové politiky, abychom uspokojili všechny kategorie občanů, kterých se to týká. A jelikož o tom hovoříme, refer also to a topic many of you raised. Mnoho z vás se také zmínilo o tom, že technologie a digitalizace nám mohou pomoci zlepšit bezpečnost na silnicích a mnozí z vás se zmínili o tom, že musíme také uvažovat o autonomních vozidle do budoucna a o umělé inteligenci. Máme tady celou řadu výzev, je třeba připustit, že na začátku provozu těchto vozidel a pomalu zaváděné infrastruktury. Musíme zavádět určité spolu si zvykání těchto typů vozidel na sebe. A to znamená zase nové riziko na bezpečnost na silnicích a z tohoto úhlu se na to také musíme podívat. Všechny důvody, a já si velice vážím systémového postupu, který znamená zohledňovat všechny prvky, eh, které nám mohou pomoci ve zdolání této úlohy. Když se podíváte například na udělování řidičských průkazů. Do roku 2022 chceme připravit návrh, někdo se zmínil dokonce o rychlosti. Samozřejmě rychlost je jedním z nejdůležitějších prvků a dovolte, abych vám dala jiné číslo. Odhad ETS jeden kilometr za, snížení o jeden kilometr <clears throat> za hodinu rychlosti tedy v Evropské unii by už snížilo umrtí o 2000 ročně, což ukazuje, že rychlost je významným faktorem. Analyzujeme tuto situaci a snažíme se najít cesty, jak lépe spolupracovat s členskými státy, abychom konali i v tomto ohledu. Víme, že v roce 2017 jsme tady měli prohlášení z o bezpečnosti na silnicích a ministři dopravy se zavázali ke snižování dopravních limitů, tedy ke snižování rychlosti na silnicích. Ale toto je ve svrchovanosti členských států. Eh, analýza v jednotlivých členských státech se provádí a možná, že budeme mít jinou příležitost diskutovat toto téma po zveřejnění výroční zprávy eh, včetně statistik, které budou zveřejněny v Dubnu. A já bych se ráda zavázala spolu s vámi, že po konferenci ve Štokholmu Pravděpodobně přijdu do výboru TRAN a už vám budou moci podat zprávu o závazcích přijatých ve Stockholmu a jaké další kroky budou společně s vámi uskutečňovány, abychom zvýšili bezpečnost silničního provozu v Evropě a abychom se stali lídrem všech kontinentů, protože máme tady také programy pro Asii, Afriku nebo v Asii a v Africe, kde víme, že oni se o to také snaží. Snažíme se snižovat úmrtí a také vážná zranění na silnici. Děkuji vám za tuto rozpravu. Vždy k vám budu, vám, vám jsem k dispozici, abych to o tom diskutovala s vámi i do budoucna. Děkuji. Thank you very much, Madam Commissioner. Thank you for your encouraging words. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za vaše slova a tímto uzavírám rozpravu. To znamená, že zápis dnešního jednání dostane parlament na začátku dalšího plenárního zasedání ke schválení, nebudou-li žádné námitky, tak samozřejmě usnesení předám všem osobám a orgánům, které jsou jmenovány v těchto dokumentech. Tím plenární zasedání Evropského parlamentu končíme. Děkuji. A přeji vám příjemné odpoledne.